Okay, good morning, uh, Dopoledne vítám vás všechny na dnešní schůzi. A jak již bylo řečeno před Vánocemi, tak na výbor jsme pozvali komisařku, která má na starosti témata spadající do kompetence našeho výboru. A dnes Především zde máme paní komisařku Běnkovskou, která je odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé střední podniky. A jak víte, účelem dnešní schůze je výměna názorů o překážkách i příležitostech pro to, abychom mohli využít plný potenciál vnitřního trhu a také jde o to si pohovořit o prioritách pro budoucí funkční období. Paní Pěnkovská, vítejte a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mě pozvali. To je v podstatě první strukturovaný dialog, který vedeme. A já, douf, se, já předpokládám, že asi poslední i e, v tomto funkčním období parlamentu a komise. Samozřejmě chci poděkovat především vám, protože jsem vždycky pocitovala vaši podporu eh, ve všech agendách, eh, které jsme řešili. Děkuji a i když vždycky eh, vystupuji dost kriticky, tak mm, začnu ale nejprve tím, co jsme udělali, co se podařilo. Jak jsem si procházela včera ta témata, ty agendy, tak jsme udělali hodně dobrých věcí pro vnitřní trh, pro občany, pro spotřebitele a měli jsme tři cíle. První samozřejmě více příležitostí, více příležitostí pro spotřebitele a takže skutečně to pro nás bylo zásadní, jak my jsme i začali tím, že jsme bojovali proti neodůvodněnému geoblockingu. A na to bychom měli být hrdí, protože jsme se dohodli a také i mm, bylo správně, že jsme řešili otázku zásilek naši e, spotřebitelé a především malé, ty nejmenší podniky e, byly penalizovány. A takže tady opět e, bychom měli být hrdě na tu legislativu, která se pod, kterou jsme přijali, a potom více příležitostí pro startupy, pro ty inovativní mladé firmy a také jsme i e, e, implementovali aktivity z iniciativy z roku 2016, což vedlo k dobrým výsledkům a snažili jsme se nalézt správnou rovnováhu, pokud jde o kolaborativní ekonomiku, což je velice důležité téma, které e, již vzniklo na začátku toho mandátu. Přijali jsme guidance, hlavní poky, základní pokyny a potom jsme diskutovali o různých sektorech, který se tato kolaborativní ekonomika týká. A více příležitostí pro naše malé obchodníky. A to především šlo o to zajistit spravedlnost podmínek a také jsme eh, se zapojili do různých aktivit, různé osvětové akce jsme dělali, vytvořili jsme best practices, tedy doporučení členským státům, jak vytvořit otevřenější a více konkurenceschopný trh maloobchodu. Potom máme zde e, platformu mm, vztahu mezi podniky B2B e, online, tak aby e, mohli obchodníci prodávat přes hranice s menšími překážkami než v minulosti. A samozřejmě také jsme pracovali na příležitostech pro profesionály a tedy zde jsme provedli vzájemné hodnocení, přijali jsme test proporcionality a to byl velký krok před. Druhý klíčový cíl jednotného trhu bylo propagovat modernizaci a inovace. A tady normy. Samozřejmě musím zmínit normy, ty jsou zcela zásadní pro budoucnost trhu, jednotného trhu, takže jsme spojili síly spolu s dalšími dotčenými subjekty a vytvořili jsme iniciativu pro normalizaci zrychlili jsme tempo normalizace IT, také pokrok v oblasti veřejných zakázek. Ano, já se snažím to mm, říct rychle všechno, potom tedy veřejné zakázky, výběrová řízení. Mm, tady to funguje docela dobře. Snažíme se otevřít příležitosti pro strategická výběrová řízení. To znamená, Eh, bereme do úvahy otázky sociálně environmentální, nejenom nejnižší cenu, která by měla rozhodovat při výběrovém řízení, ale i sociálně environmentální aspekty. Potom eh, práva eh, vlastnic, duševního vlastnictví. Také, tedy tady jsme udělali pokrok. My jsme snaž, se snažíme, aby malé podniky se mohly lépe chránit. A také i potom chceme, aby vymahatelnost práva byla lepší. Potom teď specifické sektory Eh, hnojiva. Zde vítáme činnost vašeho výboru. Doufám, že budeme schopni toto eh, v příštích týdnech ještě dodělat. A potom eh, automobilový sektor. Včera jsem byla na výboru NV a musíme být hrdí na úspěch, pokud jde o homologaci, typové schválování. A není to ideální, jako vždy, ale je to krok vpřed. A eh, aby se neopakovaly skandály jako v minulosti. Také určitě můžeme i zopakovat úspěch, pokud jde o e, e, nařízení o bezpečnosti motorových vozidel. To je důležité pro bezpečnost jako takovou, to nemusím zdůrazňovat. A opět doufejme, to bude velký krok vpřed pro naše spotřebitele. A to mě přivádí ke třetímu klíčovému cíli naší práce zajistit praktické výsledky. To byla moje priorita od samého počátku. Samozřejmě. To musí být eh, vztah mezi legislativou, kterou přijímáme, a tím, co aplikujeme v terénu. V tomto případě například jsme jsme vzali, jsme zahájili 8 případů porušení smluvních povinností proti členským státům. Vždycky požadujeme po členských státech, aby novelizovali své předpisy a také kvituji s potěšením, že jsme se dohodli o vzájemném uznávání obalů a potom e, jsme se dohodli na e, vymahatelnosti těchto předpisů. Dále jsme přijali další praktická opatření, která se týkají vnitřního trhu, například eh, eh, eh, pokud jde o digitální trh, Single Digital Gateway, a potom i pro příští víceletý finanční rámec, již jsme přijali program digitálního trhu. A teď, co se nám nepodařilo. Buďme upřímní a já osobně připouštím, že jsme mohli společně udělat více. Na začátku funkčního období, jak si asi pamatujete, komise přislíbila, že e, pročistí počet legislativních návrhů a omezí to pouze na ty návrhy, které byly potřebné, nutné a které budou mít přidanou hodnotu. Ale samozřejmě také jsme očekávali, že, ta, že druhá strana, Eh, zajistí větší smysluplnost těchto návrhů. Takže my jsme předložili méně návrhů, předložili jsme je, jsme je podrobili eh, rigoróznímu hodnocení dopadu a přeskumu vůbec předtím, než jsme vždycky přišli s tím návrhem legislativy, ale přes všechno toto a také si myslím, my všichni musíme připustit, že Ehm, na vnitřním trhu máme více bariér než před deseti lety, i před čtyřmi lety. A to je viditelné, to naše firmy pociťují. A ehm, příliš mnoho našich návrhů potom bylo rozmělněno, okleštěno a v podstatě často i zablokováno. A především mám na mysli služby na vnitřním trhu. To je naše slabina. Služby na vnitřním trhu. A tady e-karta a potom návrh notifikací. A musíme pochopit, že takovéto kroky mají své důsledky pro naše podniky a konkurenceschopnost. Doufám, že alespoň, a já doufám, že pokud jde o notifikace, že tady se ještě nám podaří pokrok, protože my jsme se dohodli na dobrém kompromisu s, s parlamentem a já jsem to i takto e, sdělila na Radě pro konkurenceschopnost a doufám, že se nám do, podaří dohoda. Já vím, že úzce se všechno uvidí, ale naši hlavní konkurenti, to jsou ekonomiky, které zasahují celý kontinent vždycky. A vždycky, když my eh, tolerujeme určité bariéry na vnitřním trhu, no tak v podstatě my eh, tím nahrajeme našim konkurentům, tedy jiným kontinentům a to musíme připustit. Vnitřní trh samozřejmě je největší výdobytek, který zde máme. Pomáhá to naší ekonomice, našim podnikům, aby byly silnější, robustnější a to je zásadní přece pro globální konkurenceschopnost našich podniků. To je i základem eh, naší průmyslové budoucnosti. Je třeba, aby to bylo digitálně udržitelná ekonomika, protože zde sice Evropa asi nebude lídrem už ve světě, ale musíme Eh, pokročit. Asi naše podniky nebudou nejlepší v, v Indii, v Číně, v, v, Americe, pokud, v Americe, pokud pořád budou jaksi omezeny tady v těch limitech eh, jenom jednot, našeho vnitřního trhu, nebudou moci expandovat. A mm, potom nikdy žádná finanční podpora nebude schopná toto, tyto bariéry kompenzovat, ty bariéry, které tolerujeme pořád v Evropě. A my jsme o tom diskutovali, že nebudeme měnit eh, pravidla hospodářské soutěže a jediná cesta je pokrok na vnitřním trhu. Eh, a to bude takové poselství pro příští funkční období, pro parlamenty, pro komisi. To je neustálý každodenní boj přesvědčovat, protože v oficiálních projevech vždycky slyšíte, že mm, jaká je to krása mít tady vnitřní trh, ale když přijde na konkrétní návrhy, no tak život tak růžový není. Ano, i my jsme vydali nedávno sdělení o vnitřním trhu, které ukazuje, že i když pořád ještě máme zde docela, zaznamenáváme dobrý pokrok u zboží, tak je třeba zaznamenat i určitý pokrok u služeb. Především se to týká aplikace, vymahatelnosti, což znamená praktická opatření pro naše firmy. Jak jsem řekla, příští krok, to už bude pro příští parlament a pro mého nástupce či nástupkyni v komisi, ale Samozřejmě já se zavazuji, že udělám maximum v té době, která mi zbývá. Až do posledního dne v komisi budeme pracovat na tom, abychom sfinalizovali, mm, mm, co, to, co půjde a dokončili trialogy a něco s tím udělali ještě v příštích měsících, které nás čekají. Děkuji. Děkuji a já teď zahájím diskuzi, dám slovo poslancům, nejprve dostane slovo pan Danty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji. Děkuji za tyto vaše úvahy na konci legislativního období, kdy děláme důležitou bilanci. Já myslím, že můžete být hrdá na to, že jste udělali dobrou práci. Eh, udělala jste dobrou práci, eh, pokud je o vnitřní trh. Vy jste tady hodně toho připomněla eh, a připomněla jste vaše cíle, a které se i zrealizovaly díky neutuchající spolupráci s radou a parlamentem. Náš parlament také se hodně angažoval v těch různých legislativních agendách mm, a dnes vlastně končí e, tento dialog již a my zde Máme tři významné legislativní návrhy, a to je dohled nad trhem, platformami a potom e, jsou to ty e, služby. Takže my jsme sice na konci legislativního období, ale skutečně u těchto legislativních návrhů tady je, mm, to je důležitá součást celého programu, jak zlepšit vnitřní trh. A já si myslím, že my, my jsme v posledních eh, měsících eh, odsouhlasili eh, velice důležité akty, které jste připomněla a já si myslím, že teď, když bilancujeme, tak lze to vyhodnotit pozitivně, ale určitě pořád ještě zde a já doufám, že se nám to podaří ještě odsouhlasit, takže ještě jsou nevyřešené otázky jako program vnitřního trhu, ale program o vnitřním trhu, o tom se již hlasovalo na plénu, bylo to prohlasováno, takže doufám, že toto určitě i se objeví potom, eh, tento program bude respektován no, v novém funkčním období. Zde jsou určité prvky, kde parlament měl ale jiné názory. Především eh, obecně teď mluvím, Všichni my jsme si vědomi, jak je mimořádnou, jak vnitřní trh je mimořádný, mimořádná věc to je. A také víme, pokud jde o ty vaše úvahy, vy jste to zmínila, že v posledních deseti letech se v evropské společnosti, ve veřejném mínění, v, v našich podnicích vznikla určitá nedůvěra v to, jaké jsou možnosti Evropy. A řada těch našich aktivit je vnímána spíše jako překážka eh, jejich činnosti. Ať je to e-card nebo další, třeba služby. Takže to je vnímání, eh, že eh, je to že mm, mm, my tedy dělám, že to jsou spíše překážky a to tak vnímají občané, podniky, řemeslníci, kteří tedy vidí, jak bych to řekl, eh, některé ty normy, které zde produkujeme, spíše jako eh, rizikové, jako ohrožení jejich činnosti. Já chápu, mm, že třeba pokud je o ten váš balíček, který se týká služeb, že to je krok vpřed, ale my máme eh, mm, vnitřní trh, který, který má, vy říkáte, více bariér. Já si myslím, že ne, když to srovnám s tím, co bylo před deseti lety, ale je to citlivá věc, to vnímání a eh, takže mm, sam, samozřejmě eh, nepodařila se nám řada věcí jako služby, ale je třeba, abychom Mm, si řekli, že, je, že mm, jak ty potíže jsou vnímány ve společnosti, což často vede k takovému protievropskému naladění eh, ve společnosti, ale je třeba, abychom si uvědomovali, že velice často právě toto, co se nepodařilo, tak eh, často to je základ nebo to nahrává eh, těm, kteří eh, potom eh, popisují naše instituce Evropu jako překážku eh, pro lidi. Takže to je třeba rozptýlit. A zde je třeba si i uvědomit, že je třeba pracovat s těmi objektivními potížemi, které tady jsou a jak je to vnímáno a jak je to citlivé potom pro veřejné mínění a pro naše občany i podniky. A ještě další úvaha, to se týká eh, jednoho faktu. Vy jste zmínila tu kolaborativní ekonomiku. Já jsem byl zpravodajem ještě s dalšími kolegy a to pro nás bylo důležité téma. Velice zde mm, vlastně poprvé komise vydala sdělení k tomuto tématu a eh, mm, parlament připravil zprávu k tomuto a je třeba, aby potom legislativně to bylo dále rozpracováno, a, protože tam jsme si stanovili určité cíle. My pořád jaksi to e, necháváme na soudech, aby soudy měly legislativní funkci? Ne, já si myslím, že ne. My musíme přijímat legislativu a soudy musí interpretovat legislativu a legislativu. A to se týká právě té kolaborativní ekonomiky. Například e, máme zde celou řadu sektorů této ekonomiky, kde již máme dost hojnou judikaturu eh, Evropského soudního dvora. Vlastně takto soud má legislativní funkci. A zde mm, mm, mm, jsou to témata jako platformy a podobně. A je třeba, abychom si my ale řekli, co chceme v Evropě, jakou cestou se chceme ubírat s touto ekonomikou a jaký, jak chceme, aby se vyvíjela a jaké garance jí dáme a jak zajistíme, aby tato ekonomika nevytvořila eh, různé, různé situace nerovnováhy v našich městech a našich územích, našich teritoriích. Takže já děkuji vám za spolupráci, kterou jsme mezi sebou měli. Děkuji za to, jak jste vždycky jasně vyjadřovala vaše postoje a často i za ty e, kritiky. A vy víte, že naše frakce víceméně významnou měrou vás podporovala a podporovala i to, protože e, to, co dělala jste, protože to podle nás, e, to, co vy jste překládala, vždycky byla příležitost pro to dát lepší váhu našemu vnitřnímu trhu. Děkuji, pan Senfeld. Děkuji bardzo. Eh, dzień dobry, pani komisař. Eh, szanowny. Děkuji vám moc krát. Paní komisařko, vážení kolegové, já se velice rád zúčastním této debaty. Pan Danty eh, chválil práci paní komisařky a na to mám podobný názor. Mohl bych dokonce říci, že se mi zdá, že v uplynulých letech jste pracovala za značně obtížných okolností, jak v Evropské unii, tak v členských státech. Říkám to s lítostí, protože v poslední době je ta situace ještě mnohem těžší. Ti, kdo chtějí bránit své konkrétní zájmy na národní úrovni nebo na sektorové úrovni e, jsou v Evropě čím dál silnější. A kromě toho je na pozadí toho všeho ještě složitá politická situace. Takže je velice těžké usilovat o nějakou integraci a posilovat velkou výhodu Evropské unie neboli vnitřní trh. Vy jste zmínila jednu věc, možná ne explicitně, ale zmínila jste svobodu eh, ekonomické činnosti, která se na vnitřním trhu snížila. Navzdory značným snahám z vaší strany a ze strany celé komise. Já nechci svalovat vinu na druhé za to, že k tomu došlo, ale má to různé příčiny. Například eh, populistické a nacionalistické síly, které získávají na významu v některých členských státech. A z tohoto důvodu byl váš úkol nesmírně těžký. Vy jste ale odvedla skvělou práci. Ale vzhledem k tomu, že končí eh, naše funkční období komise, té zbývá ještě pár měsíců navíc, ale nám zbývají už jenom tři měsíce. A bylo by proto možná vhodné zamyslet se nad tím, co dělat v budoucnosti. Jakou Evropskou unii v budoucnosti chceme? A také, jak si představujeme společný trh, svobodný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Svobodu pobytu a tak dále. Já si myslím, že bychom se měli pokusit posílit instituce, zejména občanské instituce. My je máme, ale jenom jaksi na deklarativní úrovni, jenom velice formální. Dalo by se říci, že to nevadí, nebo že to nijak nesouvisí se službami a s vnitřním trhem. Protože čím více se považujeme za občany Evropské unie jako takové a nikoli občany jednotlivého státu. Tím více ji považujeme za své vlastní společenství bez ohledu na to, kde bydlíme nebo kde pracujeme. Já bych tady chtěl zmínit dvě věci. Regulovaná povolání za prvé. Tady si myslím, že jsme dosáhli mnohého. Pardon, že jsme dosáhli velice málo. Vidíte tu tedy možnost nějakého zlepšení v budoucnu? A potom druhá věc, notifikace. I to je důležité téma. Vy jste zavedli změny do národní legislativy. A tyto změny mají značný vliv na vykonávání ekonomické činnosti. Je to omezeno tím, že se nepodává žádné oznámení, žádná notifikace. Ty notifikace jsou omezené, například o prodloužení období a tak dále. Já s vámi souhlasím, paní komisařko. že tento systém by měl být mnohem rozvinutější. Mnoho členských států tomu klade překážky, ale vidíte tu ještě nějakou možnost zlepšit situaci eh, v tomto funkčním období komise, co se týče notifikace? Zůstane to na vaší agendě i v příštím funkčním období? A ještě poslední věc. Když něco končí, znamená to, že něco jiného začíná. Tak to chodí v demokracii. Moje otázka tedy zní. Plánujete nějakým způsobem eh, schrnout ne vaši aktivitu, ale status quo vnitřního trhu, legislativu tak, jak vypadá nyní? Eh, plánujete nějakou souhrnou závěrečnou zprávu, která by rekapitulovala status quo? A také nějaké plány do budoucna? aby příští komise a příští parlament už měli nějakou nápovědu, nějaké náznaky, čemu by se měli věnovat. Děkuji, paní Tun, prosím. Paní komisařko, děkuji vám moc krát, že jste tu s námi. V Evropské unii je málo kapitol, na kterých bychom pracovali tak explicitně na tolika konkrétních věcech, které vedou ke zjednodušení života našich občanů i podnikatelů. Málo takových, jako je vnitřní trh. A to ke značné spokojenosti jak komise, tak nás. Jsem ráda, že se nám toho povedlo vykonat tolik, protože navzdory tomu, že nás tolik otázek dělí, se nám podařilo vypracovat určitá řešení. A když jsem poslouchala Nikolu Dantyho, říkala jsem si, že se nám skutečně povedlo najít kompromis a společnou řeč v tolika případech. A zatímco odstraňujeme překážky na jednotném trhu, Zdá se, že jsme schopni se domluvit navzdory všem našim rozdílům. A právě v této oblasti probíhala spolupráce s komisí velice plodně a podařilo se nám některé z těch překážek, které jste zmínila, překonat. Ještě stále zbývá hodně práce. Máme tu například problém dvojí kvality produktů a je velice dobře, že už děláme určité pokroky v této oblasti. E, Pak e, byl zmíněn také geoblocking, to mě velice zajímá, protože jsem byla zpravodajkou na toto téma. Chtěla bych se zeptat, pokud jde o tohle nařízení, už ho všechny členské státy implementovaly? Protože já například vím, že v Polsku pořád ještě nemáme příslušný zákon. A spotřebitel, který má problém s nákupem věcí online, neví, kam se má obrátit v případě, že narazí na nějakou překážku. A za druhé, jak si patrně vzpomínáte, pokusili jsme se toto ustanovení rozšířit, aby pokrývalo i další digitální produkty, jako jsou e-knihy, hudbu a tak. Vidíte něco takového jako možné? Myslíte si, že budeme moci odstranit překážky z jednotného trhu eh, v oblasti dalších digitálních produktů? A bojím se mluvit o dalších věcech, jako je televize, protože to je stále ještě oblast, kde je geoblocking velice silný. Kdykoliv si chceme pustit zprávy nebo nějaký film, tak eh, dostaneme se na stránku a tam vidíme, že je to pořád zablokované pořád říkáme, že Evropané musí mít eh, přístup ke všem našim výdobytkům a k evropské kultuře. Takže velice by mě zajímalo, jaké máte plány v této oblasti. A konečně velice konkrétní věc. My jsme měli schůzi pracovní skupiny pro jednotný digitální trh, vy jste tam byla také a řekla jste, že jste zadali eh, studii o posouzení dopadu o sjednocení standardu pro nabíječky. Je to možná drobnost, ale eh, je to otázka, která se těší značnému zájmu. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké výsledky a jestli byste nám mohla povědět více. A jinak bych vám chtěla eh, pogratulovat k tomu, že jste pracovala velice specificky, věnovala jste se specifickým tématům a souhlasím s kolegy, kteří už zmínili, že to, že nám chybí především eh, adekvátní komunikace mezi institucemi. Lidé se domnívají, že ty věci se dějí tak nějak sami o sebe, od sebe a zapomínají, zapomínají na to, že je to práce Evropské komise a parlamentu, kteří to umožňují, že na vnitřním trhu nastávají změny a bylo by dobré, kdybychom spolupracovali hladčeji. Dobré ráno, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Já jsem nemohl spát, už jsem tady byl v 8 ráno, ale musel jsem se věnovat ještě něčemu jinému. Já se omlouvám, paní komisařko, že jsem eh, zmeškal vaši prezentaci, ale předpokládám, že tuším, o čem jste hovořila. Jak víte, Spojené království za měsíc odchází eh, z Evropské unie. Já jsem poslanec za Spojené království a až do nedávna se předpokládalo, že možná v Británii proběhne druhé referendum protože to se stalo v předchozích pěti případech, kdy nějakým způsobem hlasování dopadlo proti Evropské unii. Teď už ale víme, že druhé referendum nebude a že musí začít na vážné vyjednávání. A kromě eh, politických záležitostí. Máme v Evropě spoustu biznismenů, kteří jsou závislí na přístupu k britským trhům. Mám na mysli například nizozemské výrobce a pěstitele, francouzské vinaře, španělské potravináře, německé automobilky, ti všichni mají tisíce pracovních míst, které závisí na tom, aby má země kupovala jejich produkty. V Británii eh, máme eh, určitý zemědělský sektor, který závisí také na eh, evropském odbytu. Eh, mohli bychom, prosím, věnovat těmto lidem prioritu. To politické pozorství by mělo přestat a měli bychom si uvědomit, že lidé potřebují práci a potřebují nějakou hladkou eh, obchodní dohodu. Já doufám, že na tom tvrdě pracujete. Mohla byste mi to potvrdit? Děkuji. Děkuji a já mám také pár otázek. Nejprve, když jste hovořila o dobré spolupráci a když jste děkovala mně, tak eh, já si myslím, že je mou ne povinností, ale mým potěšením poděkovat celému sekretariátu IMCO a všem poradcům, protože to byla týmová práce. Vy jste zmínila eh, obecné nařízení o bezpečnosti, o kterém budeme dnes hlasovat. A potom jste zmínila konkrétní bod týkající se lepší spolupráce. A také jste zmínila, že lidé často mluví, ale potom už nenásledují skutky. Já vám rozumím, i mě to samotnou zaráží. Je velice jednoduché říct, musíme dělat víc pro vnitřní trh, ale pokud jde o reálné skutky, tak eh, narážíte na ty protekcionistické reflexy a tak podobně. Není to tedy tak, že bychom eh, se měli vzájemně obvinovat parlament komisi a komise parlament. Myslím si, že bychom měli lépe spolupracovat. Ale všichni by se také měli zamyslet nad svými kroky za poslední roky a zamyslet se nad tím, jestli naplnili předchozí sliby. Já mám tedy několik konkrétních otázek pro vás. Během těch let ve funkci komisařky co bylo pro vás nejlehčí a naopak, co bylo pro vás nejtěžší, co jste za ta léta zažila? A jaké problémy jste zažila, které jste předem neočekávala? A poslední otázka. Můžeme si do budoucna vzít nějaké ponaučení? Tím mám na mysli spolupráci mezi parlamentem a komisí. Kde vidíte nějaké kroky, které bychom mohli podniknout, aby spolupráce mezi eh, oběma těmito institucemi probíhala lépe? Abychom nenarazili na ty problémy, které jsme zažívali teď v posledních letech. Děkuji vám moc krát. Děkuji, děkuji zejména za vaše poslední slova. Během své prezentace jsem nechtěla být příliš kritická a hovořit eh, tolik o sobě. Nechtěla jsem být tak eh, osobní. Eh, nás takhle v Polsku vychovávají, abychom jako děvčata byli spíše kritická, ale dívali se na to z té světlé stránky. Musím přiznat, že když jsem včera procházela své podklady, tak jsem si uvědomila, že jsme opravdu mnohého dosáhli. Můžeme být hrdí na spoustu věcí, ale v každém případě, což bych také ráda dodala k vaší poslední připomínce, v každém případě se eh, nám s vámi perfektně spolupracovali. Bylo to opravdu velice konzistentní. A vy, jak jste eh, vystupovali i vy jako eh, předsedající, se nás velice podpořili v otázkách společného trhu. A nyní bych ráda zareagovala na některé otázky. Ta spolupracující ekonomika, to je v každém případě jedno z důležitých témat. Možná to nebyl úplně nový jev před několika lety, ale e, byl ve fázi zrodu a teď se nesmírně rychle mění, protože jsme e, začali e, vypracováním pokynů a ne tvrdou legislativou, protože když se na to podíváme, tak to rozhodně není kritika, ale mohli jsme přistupovat eh, k tomu eh, tak, aby členské státy, občané, podniky měli určité pokyny, určitou orientaci, jak eh, řešit tento fenomén a neřešit legislativní akty, ale v uplynulých letech a i v budoucnosti se domnívám, že to bude důležitý eh, úkol pro příští parlament, pro příští eh, komisi, že bychom měli zvažovat o legislativě pro kooperativní ekonomiky na základě vývoje v tomto odvětví, zejména sektor eh, cestovního ruchu, je velice citlivé odvětví a do může sledovat téměř každý občan. Co se týče regulace profesí, v tomto ohledu bych byla trochu pozitivnější než pan Schoenfeld, zejména v tomto ohledu. Nelze tvrdit, že jsme se k tomu nevyjádřili. Za prvé, test proporcionality. Na této oblasti jsme se dohodli se všemi spolu normotvůrci a také prosazování směrnice o uznávání kvalifikaci test proporcionality jako první krok umožňuje, aby každý členský stát posuzoval, zda tato zátěž, která vzniká když eh, příslušníci některých profesí přicházejí z jiných evropských zemí. Eh, zda je tato zátěž přiměřená a odůvodněná eh, ve vztahu k té skutečné hodnotě, kterou to přinese, zejména ve službách. To byl tedy první krok a společně s vymáháním směrnice o uznávání profesí a kvalifikací a také je tu značný eh, balík eh, porušování, který budeme řešit. To všechno je eh, dobrá základna pro jednání s členskými státy. Víte, že jsme eh, předložili sdělení k jednotnému trhu na základě požadavku Evropské rady a já jsem s ním seznámila ministry hospodářství. Snad bych to ani neoznačila jako zprávu, je to takový praktický dokument, který poslouží mému nástupci já mám teď samozřejmě mnohem více zkušeností než eh, v době před pěti lety a mohu eh, snadno eh, diskutovat o různých detailních otázkách jednotného trhu. Jistě já bych mohla něco připravit, já to nenazývám zprávou, to nebude nic oficiálního, ale bude to prostě takový dokument, guidance, instrukce, ne instrukce, ne guidance, tedy takové pokyny pro mého nástupce ve funkci. Zeměpisné blokování. Sice neznám přesná čísla, ale vím, že ne všechny členské státy provádějí směrnici o zeměvisném blokování. Budeme na tom dále pracovat, abychom zajistili, že bude toto eh, nařízení řádně implementováno. Možná všichni nevíte, že jsme připravili rozsáhlé informace a pokyny ve všech oficiálních jazycích EU na toto téma a rozeslali jsme členským státům dopis, ve kterém apelujeme na to, aby urychlili eh, proces eh, v každém jednotlivém členském státě. A myslím, že to jsem říkala úplně na začátku, eh, není, oddělo, není možné oddělovat jednotný trh od digitálního jednotného trhu. V příštím funkčním období bude asi třeba diskutovat o digitálních produktech o tom, eh, jak bychom to řešili společně se směrnicí o jednotném trhu. Paradoxně to někdy bývá snazší, protože někdy se naše podniky zabývají eh, problémy zásadní povahy. Nejde jenom o digitalizaci. My nemůžeme oddělovat jednotný trh od jednotného digitálního trhu. To jsou dvě strany jedné mince. končíme eh, právě eh, eh, studii posuzování dopadů ohledně společných poplatcích v Evropské unii, ale to chceme dokončit ještě v rámci tohoto funkčního období, tedy to posuzování dopadů. Děkuji, že jste hovořili o nařízení o obecné bezpečnosti. Domnívám se, že to by mohl být také velice dobrý signál, který vyšleme eh, vůči našim občanům. Pro ně, pro jejich život je to nesmírně důležité a eh, eh, témata bezpečnosti je zajímají a mě jsou tyto otázky velice dobře známé, proto bych eh, vám chtěla poděkovat za to, že s tím zabýváte. Já jsem příliš o Brexitu nehovořila. Bohužel stále ještě se koná jednání na velmi vysoké úrovni, ale mohu vás ujistit, že komise eh, připravuje eh, nouzové plány v každém odvětví, ale obě strany pokud budou čelit eh, situaci, kde se nepodaří dosáhnout dohody, tak eh, to bude něco, co nám eh, děti na obou stranách nikdy neodpustí. Nemohu k tomu nic více říct, jenom to, co říkám, vždy vyjádřuji své osobní, ale i profesní pocity. Spojené království byli vždy na mé straně, když šlo o jednotný trh a mě je nesmírně líto, že už nebudu mít tohoto silného partnera v svých diskuzích. Tak jak to řekla paní předsedkyně, jak paní předsedkyně hovořila o diskrepancích Eh, mezi řešením a potom realizací, tak se to týká i členských států. My víme, že Rada chce, abychom přišli s sdělením ohledně jednotného trhu, ale potom se to zpomaluje, je to úrovně ministrů, eh, hospodářská úroveň, dochází k rozmělňování ale my bychom eh, měli vysílat konzistentní signály eh, pro všechny aktéry a já myslím, že Spojené království eh, má konzistentní signály. Spolupracujeme na tom, pracujeme na portfoliu plánů pro nouzová řešení a to je snad vše. Sice tedy ne, můžeme čekat, že uvidíme, času je nesmírně málo. Závěrem bych chtěla říci, že se paní předsedkyně ještě ptala, co bylo pro mě nejsnazší. Asi se nepokusím na to odpovědět přímo, ale zase bych se vrátila k těm e, slibům a k realizaci. Já jsem byla odpovědná za rostoucí spolupráci v evropském obraném průmyslu. Proč se o tom zmiňuji? Pokud e, je na straně všech členských států opravdu dobrá vůle, tak e, věci se realizují nesmírně rychle. To je naprosto citelné. Ukazuje to celá řada aktivit i dokumentů v oblasti obrany a jednotného trhu. To, co je uvedeno, se ubírá běžnou cestou, konají se diskuze, vyslechneme si různé uh, názory ze strany členských států. Nejsme spojené státy evropské stále, ještě jsme různé země s různými zájmy, různými přístupy, různou kulturou, ale co je důležité, je to, že chceme být společně v této Evropě. A pokud ano, musíme nalézt cestu, jak budeme e, diskutovat a hledat e, jednotná řešení pro četné problémy. v oblasti e, obrany to fungovalo opravdu e, dobře, velice hladce. U EDF 19 miliard e, na program do budoucna to fungovalo opravdu velice rychle. Já mohu srovnávat tyto ob oblasti. Nedovedu si představit, že by eh, všechny eh, dokumenty šly tak rychle jako EDF. Je to také na základě historie a postojů členských států, ale měli bychom řešit věci běžným způsobem a projevit dobrou vůli, protože pokud je nastolena dobrá vůle od samého začátku a přesvědčení, že dosáhneme dobrých výsledků pro naše občany a musíme se chápat za eh, Evropu, Evropany, jistě jsou tu Belgičané, Poláci a tak dále, ale jsme Evropané a je třeba nalézt tu cestu co bude nejdůležitější do budoucna, myslím všechny otázky digitalizace. Začali jsme to řešit, poměrně jsme pokročili ve srovnání s jinými globálními ekonomikami, ale nejenom digitální produkty, i kolaborativní ekonomika. To jsou eh, oblasti, kdy asi budeme usilovat o vypracování legislativy, dovednosti, kompetence, to také souvisí s digitalizací, ale v každém případě se tím komise bude muset zabývat. To je jedna z největších výzev pro budoucnost v Evropě. A Samozřejmě ty e, základní otázky jednotného trhu. Jednotný trh e, oblasti služeb. To je nejvíce naléhavé. Dosahujeme pokroku v oblasti zboží i v rámci tohoto funkčního období. Ale co se týče služeb, tak to jsme udělali teprve první krok po směrnici o službách. Ale obě strany přiznávají, že ta směrnice o službách je velký tedy průlom a že děláme první kroky. Mohli jsme udělat více, ale Eh, myslím, že bychom měli být šťastní s tím, čeho jsme dosáhli a být na to hrdí. Děkuji, děkuji. Já budu lojální a musím říct, já jsem působila jako právnička, když jsem vstoupila do politiky, tak jsem se na to také dívala očima a polit, e, právničky. A jsou tady nějaké právní možnosti my se díváme na věci stejně. Dovolte, abych vám velice poděkovala za to, že jste nás navštívila, sdělila nám své poznatky a budeme se tedy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 Ok, good morning uh, again. Dobré dopoledne, ještě jednou vítám ty, kteří teprve teď přišli na hlasování a začneme s hlasováním, začneme eh, s první zprávou, což je přijetí stanoviska o ukončení sezónních změn času. Spravodajem je pan Šoltes a Začneme návrhem 15 nestažen, takže přejdeme hned na návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je přijat. Dobře, ne, tak prověříme návrh 16. Uzavíráme hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, držel se přijat. Potom teď se dostáváme k kompromisu 4 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. No, nyní se dostáváme k návrhu 22. Všichni našli návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A k nyní závěrečné hlasování, hned závěrečné hlasování a to uděláme elektronicky. Končím hlasování. Přijato 23 pro, 9 proti, 1 se zdržel, takže blahopřeji zpravodaji. A mm, další Návrh to je návrh nařízení prodloužit přechodné užívání způsobů ne, e- e- jiných než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu. Zpravodajku je paní Salimovič. Chce něco říci? Pan Salimovič chce něco říci. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jsem rád, že jsme se konečně dohodli eh, s radou hm, a i my jsme chtěli zde, aby tady byl někdo z komise, aby nám potvrdil, že eh, došlo k dohodě. My jsme eh, zde byl, pokud vím, i zde byla žádost na účetní dvůr, aby potvrdil toto. Vždycky každý rok nám to někdo potvrdí, vždycky z komise. Já navrhuji, abychom hlasovali a počkali potom na to závěrečné potvrzení, tedy, které bychom měli dostat eh, před plénem. Děkuji. Dobře, takže to uděláme, takže teď budeme hlasovat o výsledku interinstitucionálního vyjednávání elektronicky. Uzavíráme hlasování. Přijato 2, 31 pro, 2 proti. Blahopřejeme panu Selimoviči. A dalším je agenda, která se týká nařízení obecné bezpečnosti. Zde naší zpravodajka je paní Thun, von Thun. A, takže za prvé máme zde kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. 128 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 129 pro, proti, zdržel se zamítnut. Mm, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Eh, potom se dostáváme ke kompromisu 7 pro, proti, zdržel se přijat. Mm, tran 20? Ne. To ne, ne. Vidím kompromis 14. Kompromis 14. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 22 pro, proti. Mm. Kompromis 11. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 120, 153 mm, pro, proti, stržel se. Myslím si, že byl přijat, ale prověříme návrh 153 elektronicky. Konec. Takže byl zamítnut. A teď se dostáváme k návrhu 154 pro, proti, zdržel se zamítnut, 155 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní návrh kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4 eh, pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 187 pro, pro, pro Aha. Ne, ne, ne, kompromis 5 byl přijat, takže to znamená, že hned teď k tran 33. Tran 33, všichni to našli, tran 33. Dobře, tran 33 pro Aha, socialisté našli 33. Trán 33. Všichni našli? Dobře, takže 33 trán. Pro, proti, zdržel se, přijat. Hmm, nyní se dostáváme k Mm, hodně daleko. Kompromis 8. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijat. Teď se dostáváme ke kompromisu 10 pro, proti, zdržel se přijat. A kom, návrh 53 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisu 13 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní tran 51 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 310 pro, proti, zdržel se přijat, 3, 311 eh, pro, proti, zdržel se zamítnout, 3, 12 pro, proti, zdržel se zamítnout, 3, 18, 318. To je po návrhu 154, takže o tom nebudeme hlasovat, takže se dostáváme ke TRAN 55 pro, proti, zdržel se zamítnout, návrh 329 pro, proti, zdržel se zamítnout, Nyní se dostáváme k návrhu 332, 333 pro, proti, zdržel se zamítnuty. Teď návrhy 56 pro, proti, zdržel se přijat a návrh 60 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. 61 pro, proti, zdržel se zamítnut. 2 pro, proti, sešel se přijat, 62 pro, proti, sešel se zamítnut, 63 pro, proti, zdržel se přijat, 64 pro, pro, ne, ne, ne, ne, ten odpadá, protože 63 byl přijat, takže kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijat, 69 pro, proti, zdržel se zamítnut, Návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 75 pro, proti, zdržel se zamítnut. 76 pro, proti, zdržel se zamítnut. 77 pro, proti, zdržel se zamítnut. 78 pro, proti, zdržel se přijat. 79 pro, proti, zdržel se, není to jasné, 79, takže prověříme 79, aby to bylo všem jasné, 79, 79 elektronicky. Uzavírám hlasování, zamítnut návrh 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tran 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď se dostáváme k návrhu 92. Chcete prověřit TRAN 3? Dobře, prověříme TRAN 3, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď se dostáváme, takže návrh 92 a tran 6 jsou totožné pro, proti, zdržel se zamítnuty. Teď se dostáváme k tran 10 pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní návrh 108 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme. 108, 108, 108, prosím, elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Návrh 109 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. To tež. To byla stejná většina. Já myslím, že to bylo stejné hlasování. Prověříme. Stáli stejně, hlasovali všichni jako předtím, takže ještě dva. Končím. Přijat dokonce větší většinou. A nyní Tran 12 pro, proti, zdržel se přijat. 111 pro, proti, zdržel se zamítnout. 616 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 13 odpadá, odpadá, takže teď máme jako závěrečné hlasování o celém návrhu takto pozměněné zprávy a hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 33 hlasovalo pro, 2 proti. Blahopřeji. Rože Fontún. A vlastně, než vám Rože slovo, tak budeme hlasovat o mandátu zahájit interinstitucionální vyjednávání a to uděláme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 31 hlasovalo pro a 3 proti. Blahopřeji, Rože. A teď ti dáme slovo. Máte slovo, Rože. Thank you, chair. No. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem kolegům. To byl potlesk pro nás, pro všechny, pro vás, pro všechny, protože ta spolupráce mezi stínovými a v celé skupině skutečně to se zaměřilo na životy lidí. 25 300 lidí ročně zemře, zemřelo v roce 2017 na silnicích a 100 000 více než 100 000 bylo vážně zraněno. Takže s touto legislativou pokud se bude skutečně realizovat, implementovat a začne fungovat na našich silnicích, tak dramaticky pozitivně zvrátíme tuto situaci. A opět jednou chci poděkovat všem, i přes všechny ty rozdíly, názorové rozdíly, tak jsme se dohodli na tom základu, o co nám jde přece záchrana lidských životů. A já vám všem za to děkuji. Děkuji. A nyní budeme pokračovat. Budeme pokračovat s hlasováním, s hlasováním o e, spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. S naší zpravodajkou byl byla Kristel Šaldemóze. Dostali jsme i e, dopis z Koreperu o dohodě, které tam bylo dosaženo. Děkuji, ano. Já jsem dostala také ten dopis, že Koreper přijal tento návrh, což je v pořádku. Včera jsem prezentovala obsah eh, té dohody, takže dnes to opakovat nebudu, ale protože včera mm, tam nebylo tolik kolegů, tak možná bych mohla teď jenom poděkovat všem, kteří pracovali na tomto návrhu. Společně se nám podařilo eh, se dohodnout eh, a eh, tato dohoda vytvoří větší transparentnost na trhu, na platformách a větší spravedlnost, spravedlivější podmínky. Děkuji všem kolegům a doufám, že teď tento návrh přijmete. First we have to vote. <laughs> Musíme hlasovat. A, takže Chci zahájit hlasování, elektronické hlasování. Končím hlasování a bylo přijato 32 pro, 1 proti. Děkuji, blahopřeji. Nyní se dostáváme k poslednímu hlasování dnešního dne dopoledne, což je nařízení o pravidlech a postupech pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů. Takže zpravodajem byl náš byl kolega Nikola Danty a prosím zahájíme elektronické hlasování. Končíme. Přijato 29 hlasovalo pro, 4 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji Nikolovi. Nikola chce slovo. No, Já bych chtěl poděkovat eh, stejně jako včera. Chci poděkovat sekretariátu a všem kolegům, stínovým, jejich asistentům. Skutečně ta práce byla nejenom významná, ale intenzivní, kde jsme museli respektovat striktní harmonogram, ale dnes si myslím, že zavedeme silnější dohled nad trhem a lepší spolupráci mezi národními orgány dohledu a především paritu mezi našimi výrobci a těmi e, externími produktory, výrobci, pardon, tedy ze třetích zemí a online i offline. Takže já chci poděkovat všem kolegům za podporu tohoto návrhu. Děkuji. Bravo. Thank you very much, uh, Nikola. Děkuji Nikolovi a takže takto jsme skončili s hlasováním dnešního dne a chci vám připomenout, že za 9 minut začne výměna názoru s paní komisařkou Gabrielovou. Okay, welcome again, uh, every... Tak znovu vás všechny vítám a vítám tu našeho hosta, paní komisařku Gabriel. Vítejte v našem výboru. Připomínám, že účelem tohoto setkání je eh, vést výměnu názoru o zbývajících překážkách eh, které nám brání užívat výhod jednotného trhu na jedné straně, a na druhé straně mají to výměnu názoru o prioritách pro budoucí legislativní období. Paní komisařko, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou chci poděkovat za eh, mm, mm, mm, tuto výměnu, za toto pozvání je to pro mě i příležitost, jak vám poděkovat, poděkovat vám za eh, vaši práci v posledních čtyřech letech, kdy se nám podařilo eh, pokročit s tímto digitálním trhem a chci začít číslem, které nyní i vzhledem k maratonu vyjednávání v minulém týdnu nám umožní eh, Eh, eh, konstatovat, že 30 legislativních iniciativ, které předložila komise, tak z nich z těch 30 28 bylo finalizováno právě díky úsilí parlamentu a rady. Tudíž to je významné úsilí, které i vyvinul výbor IMCO. Takže chci vám poděkovat mm, eh, za mm, tuto snahu Mm, protože jste eh, tímto přispěli ke zlepšení života našich spoluobčanů a dali jste větší podporu i našim podnikům, aby mohli mm, přejít tedy na digitální technologie a zajistit si eh, pozice lídrů. Je to i takový okamžik bilancování a musíme říci, že naše iniciativy eh, sice nesou plody pro občany, to znamená konec roamingu, eh, přenositelnost obsahu, ochrana osobních údajů, to je všechno nepopiratelný pokrok v Evropě a dnes se díváme do budoucna, protože eh, Eh, zde teď máme pravidla a teď to bude znamenat další práci, takový follow-up. K tomu se vrátím později. A také chci poděkovat za hlasování dnes ráno, poněvadž toto nařízení v podstatě to je eh, taková premiéra na světě, je to hezký signál, protože tím se konkretizuje náš závazák, to znamená zachovat spravedlivé, předvídatelné, udržitelné podmínky a spolehlivé podmínky online. A chci poděkovat i paní Šaldemoze a stínovým zpravodajům, eh, kteří mm, skutečně v tom maratonu trialogu se eh, bezprecedentně dohodli. Eh, to je pro nás zásadní, protože tím jsme vytvořili základy konkurenceschopné, transparentní digitální Evropě, která bude blahodárná pro naše podniky. podniky. A mm, nemohu skrýt že jsem ráda, že jsme se i dohodli na autorských právech eh, ve středu minulý týden po dlouhém vyjednávání a jsme si vědomi té kritiky, která pořád ještě tady zaznívá. Eh, bylo to 24 měsíců intenzivních diskuzí a chci poděkovat spolu zákonodárnému orgánu, orgánům za kompromisy, za ducha kompromisu. Vyslali jsme silný signál v tom, že hájíme zájmy dotčených stran. A také chci i zdůraznit fakt, že i jsme uzavřeli vyjednávání o e, směrnici, která se týká údajů. Potom jsme i e, e, zrevidovali nařízení o .eu, o tedy EU, o doméně EU. A nyní nám zbývá ještě další legislativní práce, a to je počítačová bezpečnost, návrh na řízení e-privacy. To je součást, to je v těch 30 návrzích, které jsme předložili. Neskrývám, že pokud jde o ta centra mm, kompetencí, takže zde chce komise hrát svoji roli takového vyjednavače, honest broker, tak aby počítačová bezpečnost eh, nejenom byla prioritou, ale abychom měli konkrétní prostředky, aby eh, ta bezpečnost byla realitou. Také bych chtěla zmínit eh, i budoucnost. Mm, to je Digital Europe Program. Víte, že E, tento nový program mi leží na srdci. Je to vlastně první digitální panevropský program, který je zcela věnován mezinárodní konkurenceschopnosti EU. A jsem ráda, že dnes tady jsme se dohodli s parlamentem a mm, zde Evropa tedy musí investovat do strategických E, e, oblastí, jako počítačová bezpečnost a podobně, ale musíme i investovat do dovedností, potřebujeme experty a do těch digitálních inovativních hubů a podniků ve veřejném sektoru. Tento program je pro nás důležitý, protože paralelně máme další prostředky, které se přidávají k tomu digitálnímu rozpočtu. Zde máme třeba program Horizont Evropa, máme zde e, program CEF, a chci poděkovat eh, zpravodajce za Imko paní Gebhardt za podporu tomuto novému programu a to je, mm, zde mm, máme skutečný koncensus eh, v tom, aby Evropa měla finanční prostředky, aby mohla skonkretizovat svůj vůli, to znamená zajistit bezpečnost pro občany, ale zároveň podporovat občany, abychom byli evropskými lídry a musíme říci jasně našim mezinárodním partnerům, že třeba etické otázky týkající se umělé inteligence, že to je něco, na čem Evropa trvá. A nyní víme všichni, že je třeba co nejrychleji jít dopředu se všemi vyjednáváními o rozpočtu, ale my jako komise teď tedy um, chceme, aby zde byl jasný přechod mezi stávajícím rozpočtem a následným rozpočtem. Je jasné, že jsme pracovali neutuchajícím způsobem, abychom vytvořili základy inkluzivní, dynamické, inovující digitální Evropě, ale to je pouze začátek. Musíme se podívat čelem do budoucna a to s odhodláním, protože víme, že eh, ta digitální transformace probíhá rychlostí, která někdy E, jde rychleji, než jsme schopni si představit a proto je třeba, abychom se chopili těchto příležitostí, které nám digitalizace skýtá v Evropě a právě proto bych ráda, abychom pod, pokračovali na e, nových technologiích jako umělá inteligence, jako blockchain, jako kvantum a abychom i pracovali na tom, že nebo nezapomněli na tom, eh, na, nezapomínali na všechny, všichni musí participovat na této transformaci, aby to byla inkluzivní digitální transformace. A abychom si i jasně uvědomili, že zde není rozpor mezi konkurenceschopností a našimi základními hodnotami protože je třeba, aby ty na, naše základní hodnoty se reflektovaly v těchto nových technologiích. Já, takže teď jakou máme strategii po roce 2019, nechci anticipovat, ale e, zatím se to analyzuje a zatím nemáme analýzu a zatím nevíme, jaký bude e, náhled příští komise. Ale možná bychom mohli e, se zabývat třemi oblastmi. Za prvé dědictví ze stávající době, ze stávající etapy, protože my musíme navazovat na předchozí práci vždycky protože my jsme navrhli nelegislativní opatření, především odpovědnost za eh, umělou inteligenci nebo nelegální obsah. Takže je třeba tyto oblasti eh, rozpracovávat do budoucna. A když hovoříme o těch legislativních návrzích, tak je třeba si uvědomit, jak to bude třeba s revizními klauzulemi, třeba pro geoblocking. Zde parlament eh, se k tomu jasně vyjádřil, řekl, co si přeje, aby bylo za dva roky v té revizi. Dále rozvoj technologií a digitální tendence. Musíme proaktivně sledovat eh, vývoj eh, v tendenci, jako je umělá inteligence, výpočet výkonnosti, eh, virtuální realita. Takže aby to, a musíme Eh, zajistit, že to bude odpovídat našim hodnotám. A za třetí, prohloubit úvahy týkající se sociálně-ekonomických dopadů těchto technologií. To je něco, co mi hodně leží na srdci. Musíme lépe pochopit dopady technologií na naši společnost, na občany, abychom se lépe připravili a především, abychom lépe sladili digitální politiky se cíly naší společnosti, tedy vývoje evropské společnosti. Zde máme problémy, které lze identifikovat. Je třeba lépe připravit obyvatele, aby měli nezbytné digitální dovednosti, aby mohli také profitovat z této digitální transformace, aby internet byl bezpečnější, aby tam byla bezpečnost internetu, sítí, i vůči tedy fake news, odolná vůči eh, různým užitím Potom, abychom i e, díky tomu pomáhali třeba snižování rozdílu mezi muži a ženami, abychom díky tomu bojovali za ekologii, e, proti změnám klimatu. A dále, ne, další, ne, e, musíme vytvořit skutečnou digitální diplomaci, to znamená prosazovat díky tomu naše normy, když třeba otevíráme trh, tak e, musíme e, i zároveň prosazovat e, naši, naše hodnoty, naše bohatství. A zde závěrem bych zmínila konkrétní věc. Technologie to není samoučelná věc. Skutečně musíme zajistit, aby díky těmto technologiím, aby Evropané žili lépe, aby naše podniky byly více konkurenceschopné. Víme, že Evropa má sklus v některých oblastech, ale máme i naše eh, šampiony v Evropě, takže díky všem těmto legislativním iniciativám, díky těm nástrojům, tak, které máme, tak musíme eh, je použít, aby to bylo ve službách občanů a podniků, abychom ukázali, že digitální transformace, eh, že to bude znamenat změnu eh, způsobu života, práce, komunikace, interakce, ale především, že, a to je zásadní, že tím se zlepší některé aspekty každodenního života a naše ekonomiky. Je jasné, že dnes nemáme eh, času na zbyt, vývoj technologie je rychlý, na nás čekat nebude a nejenom, že musíme se chopit eh, eh, toho toho vývoje, ale vidět to jako příležitost a reagovat rychle, konkrétně. Takže a teď je na nás, abychom definovali tento kurz, tuto trajektorii, jak to bude za pět let, protože abychom se vyvíjeli stejně rychle. A to je bitva, kterou nelze prohrát. Já jsem přesvědčena a já jsem viděla jak společně budeme schopni dohnat to tempo. Já, když jsem nastoupila do funkce eh, komisařky, tak eh, měli jsme pouze šest eh, legislativních iniciativ, které byly dokončeny. A teď jich je 28 ze 30, a, takže to je díky vám také. A takže takhle jsme byli schopni ukázat, že rychlost a kvalita mohou jít ruku v ruce. A že jsme to schopni. Tím bych skončila a ráda budu zareaguji na vaše kritiku či otázky. Merci beaucoup, euh, madame la commissaire. Děkuji, paní komisařko. Já teď dám prostor k diskuzi a jako první Anna Maria. Děkuji, paní komisařko vítejte zpátky. Vy jste opravdu eh, šampionka v oblasti bezpečnosti dětí na síti. To je eh, oblast, která dává dětem sílu, která je posiluje a zároveň chrání před ilegální činností. Vím, že jste toho vykonala velice hodně eh, v oblasti fake news i sexuálního zneužívání dětí, kde jste byla v parlamentu s pravodajkou a vím, že se velice odvážně ujímáte úkolů v oblasti sociálních médií a technologií, tak bych se chtěla zeptat, jestli byste mohla nás poinformovat o té aktivitě, kterou v komisi vyvíjíte v oblasti bezpečného internetu pro děti. Jestli byste nám mohla konkrétně říci, jaké úkoly podnikáte v rámci sociálních médií. Jedno téma je mi specificky velmi blízké a to je boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. To je nařízení e-privacy. A neexistuje žádný expert, který by řekl něco jiného než já teď. Existuje vážné riziko teď ve fázi trialogu, že vznikne nerovnováha mezi soukromím a bezpečností, pokud jde o foto DNA. To je technologie, která je zásadní k identifikaci obrázků dětí, které jsou zneužívány. Všichni jsme samozřejmě pro soukromí, nejde tady o omezování soukromí, jde tady o to uvědomit si, že kvůli soukromí přijdeme o možnost využívat technologii, která dokáže identifikovat fotografie zneužívaných dětí čímž vlastně svazujeme rukce všem těm hrdinům, kteří se nonstop snaží chránit děti na síti. To je obrovský problém. Já vím, že komise je velmi odhodlaná, ale přesto bych na vás ráda apelovala, abyste udělali všechno, co je ve vašich silách. Protože děje se to právě teď, jsme v poslední fázi trialogu a je to velice konkrétní a důležitá legislativa. A potom druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, to je herní odvětví protože vzrůstá počet počítačových her, které vytváří závislost. V Evropě není žádný rodič, kterého by to neznepokojovalo. Děti jsou chráněné před závislostí na alkoholu a na drogách, ale podle mého názoru neděláme dost pro to, abychom chránili děti před závislostí na, na internetu. Vy mě znáte, já jsem liberálka, já vůbec nechci omezovat aktivitu dětí na síti. Jde tady o to chránit je před obsahem, který by jim mohl uškodit. Vím, že je to velice komplikovaná otázka, ale taky vím, že se o ní velmi zajímáte a zajímá mě vaše odpověď. A potom poslední věc, o které chci hovořit, to je násilný extremismus, radikalizace a terorismus. Tím se zabýváme eh, právě teď. Podáváme pozměňovací návrhy tento týden. A zase jde o to najít správnou rovnováhu mezi svobodou projevu a soukromím a ochranou dětí. Zajímal by mě váš názor. Všechno se tady točí kolem ochrany dětí. Děkuji, Kristel Šaldemose, prosím. Děkuji vám moc krát. A děkuji i vám, paní komisařko, za to, že tu jste. Já spolupracuji s podnikatelskými platformami a chtěla bych vám osobně poděkovat za to, že se věnujete této legislativě a děkuji také oddělením komise, které byly velice nápomocné. Výsledkem byla velice rychlá a dobrá dohoda. Je to první legislativa týkající se platform v Evropě. Ne poslední, nicméně je to správný krok, který se musel učinit. Děkuji tady moc krát za pomoc vám i vašemu oddělení. Je potřeba poukázat na to, že ta dohoda proběhla velice rychle. V dubnu loňského roku byla platforma Business eh, představena. A tento text jsme schválili do jednoho roku. Šlo to tedy velice rychle, nikoli bez problémů, ale je velice dobře, že ta dohoda vznikla. Za to bych vám chtěla poděkovat. A chtěla bych také říct, že v diskuzích o platformě pro biznis, ale také o homologaci automobilů, což je další téma, kterému se musíme věnovat v budoucnu, v novém období, je tady o to, kdo je vlastníkem vygenerovaných dat. U osobních údajů je poměrně jasno, ale co data, která nejsou osobní? patří těm, kdo zpřístupňují platformu nebo firmám, které ji využívají, majitel auta, výrobce auta a tak dále. To je problém, který je naprosto nutné vyřešit. A pokud jde o neosobní data, je třeba vyvinout digitální obchodní modely do budoucna. A já doufám, že se tím komise bude zabývat. A to brzy. A pokud jde o e-privacy, mrzí mě, že jsme to zatím nevyřešili. A potřebujeme to, abychom se mohli posunout vpřed a doufám, že dosáhneme úspěchu velice brzy. Ještě jednou vám děkuji za váš příspěvek. Já doufám, že tu ještě po volbách budu a doufám, že budeme i nadále pracovat na rozvíjení digitálního trhu ku prospěchu firmám a spotřebitelům. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji ti, že se, se dnes zúčastnila. V posledních měsících jsme projednávali velmi mnoho společných témat s paní Koracou Bild a nejenom platformu, paní kolegyně Šaldemouze, ale myslím, že celkově můžeme říci, že náš eh, výbor přispěl značnou měrou k tomu, že zacházení s digitálními platformami v uplynulých pěti letech se v Evropské unii podstatně změnil s tím cílem, že Evropská unie dělá vše možné, aby chránila údaje evropských občanů a zajistila rovné podmínky. V tomto smyslu tvá práce byla velice užitečná. Přesto tady zbývá ji ještě zachovány určité nevyváženosti a problémy, které budeme muset v nadcházejících letech, letech řešit. Za prvé máme značnou nevyváženost v oblasti mezinárodních investicí do digitální infrastruktury, nejenom do oblasti hardwareu softwaru, ale do celého rozvoje platform eh, softwarových algoritmů. Dnes hovoříme často o umělé inteligenci. Evropský jednotný trh, jak je rozmanitý a my jsme na to také hrdí. Od Bulharska po eh, Německo je eh, příliš málo harmonický, takže se realizují hlavní investice v Azii nebo někde jinde a to je velkou zátěží. Všechno, o čem si hovoří, hovořila. Investice do digitální infrastruktury, na to se můžeme dívat velice pozitivně, ale když chceme vytvořit lepší prostředí v Evropě, potřebujeme jednotná pravidla, plnou harmonizaci pro jednotný trh. Bez toho natrvale budeme eh, pokulhávat za eh, jinými eh, regiony z hlediska investic. A správně jste již řekli, musíme nalézt váženost mezi svobodou podporou a ochranou. Jistě eh, eh, podniky se vydávají na trhy, kde je to již etablováno. Je tu riziko přílišné regulace. Na druhé straně je tu velké nebezpečí, že nás o tom informují podniky nového světa, že bychom neměli regulovat nic, aby se co nejlépe rozvíjeli. Obojí je špatné, ale nalézt tu cestou, to je otázkou umění. Asi se to nepodaří jenom nám v parlamentu ani eh, komisi nalézt eh, řešení. Proto v nadcházejících letech eh, Eh, to budeme projednávat v EPP, to je velice důležité, free flow a platformy a ta cesta rozhodně není snadná. Děkuji. Děkuji a Julia Reda. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní komisařko, tento výbor byl opravdu aktivní a zabýval se dokumenty k digitalizaci v uplynulých letech. Máme tu dobré dokumenty k digitálním platformám a na další témata, ale je to známé tajemství v otázce eh, reformy autorských eh, práv se tady naše eh, názory roz. Eh, rozcházely oproti výsledku eh, trojstranného jednání a ráda bych věděla, jaké je tedy sdělení komise k výsledku trialogu eh, bylo zveřejněno a oponenti výsledku trialogu, tedy občané, kteří byli označováni za MOB, za DAF a také bylo vydáno sdělení ohledně směrnice o autorských eh, právách a porovnávalo se to eh, s kampaní o Brexitu což podle mého není eh, vhodné. Takže to znění bylo možná eh, označeno za ofenzivní, ale v komise v každém případě mohla něco sdělit. Komisař Ancib řekl, že o tomto zveřejnění nic nevěděl. Eh, asi to eh, vydali vaše útvary. Také si dělám starosti s tím, jaký dojem to mělo na mladé voliče, kteří podporují EU a my chceme, aby se zúčastnili evropských voleb. Je moudré abychom pokračovali eh, zabývat se tou eh, reformou autorských práv, to, což vedlo eh, k eh, blokádě německá ministrině pro eh, spravedlnost řekla, že je pro vypuštění článku 13, ale německá vláda se v každém případě rozhodla pro podporu a rozhodně to není stabilní dohoda a takovéto postupy blízko před volbami opravdu podle mého názoru ohrožují eh, důvěru mladé generace v evropské projekty a mohlo by to také ovlivnit jejich účinnost účast na evropských eh, volbách. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Chtěla bych eh, položit obdobnou otázku jako paní poslankyně Réda. Je eh, třeba, abychom šli do hloubky. První průmyslová revoluce také narazila na odpor. Objevil se odpor proti práci dětí v uhelných dolech, proti jejich práci pod zemí a nyní jsme svědky další revoluce a tato revoluce se týká celého světa. A musíme rozlišovat mezi tím, co je správné, co je špatné, co je důležité. Pro Evropskou unii je třeba zajistit, aby tento vývoj byl správný, ale Evropská unie udělala značný krok ku předu a ochrana dítěte si zaslouží podporu, samozřejmě, ale když eh, vidíme, eh, jak eh, stále rychleji postupuje revoluce v Číně. Dovedu si představit, že v Číně si dělají méně starostí ohledně těch zásad právního státu a demokracie. Jistě je to obtížná otázka, když se vás zeptám, ale máte nějaké přístupy, zkušenosti nebo informace o tom, do jaké míry Evropská unie u etických otázek digitalizace učinila určitý pokrok. Zabývala se také dopady na třetí země a mohli bychom přistupovat k těm etickým otázkám i jinak a doporučovat je ostatním. Například v Číně je teď právě zajímavý vývoj. Děkuji.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 Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za účast a také za vaši prezentaci. Jak jste hovořila o tom, v uplynulých letech a měsících se opravdu mnohé odehrálo a já se domnívám, že jsme na správné cestě. Nicméně stále znovu konstatujeme, že v oblasti digitálního trhu vládne velká fragmentace, vnitrostátní postupy a právě v oblasti financí financí nebo zdravotnictví stále ještě narážíme na hranice, že se tady vždy eh, musíme připravovat na eh, nový vstup, protože je všechno upraveno v rámci vnitrostátního trhu a proto je tu značná skepce, že vlastně nevyužíváme eh, potenciálu, který jednotný trh skýtá, zejména v oblasti inovativních podniků. Ty mohou mnohem rychleji říci, raději budu podnikat v USA, než abych se tady zabýval 27 různými trhy. Ptám se tedy, jak vidíte ještě možnost, aby členské státy eh, nám věnovaly pozornost, aby překonávali tu fragmentaci jednotlivých národních trhů. A potom ještě jedna otázka, hovořil o tom také kolega Šváb v oblasti ekonomiky platform. Máme své problémy, pokud se nám podaří eh, ukončit tu eh, legislativu v oblasti autorských práv, tak eh, malé podniky nebudou mít vůbec žádné šance v oblasti platform. To je jedna věc, ale neměli bychom to tež opakovat v oblasti umělé inteligence. To znamená, že vlastně potřebujeme zajistit nové možnosti pro podniky, které rozvíjí nové obchodní modely a potřebují si je aktivně odzkoušet vidět, proto se chci zeptat z oblasti fintech jsou takzvané sandboxes, nebyla by to varianta i pro jiné oblasti, abychom mohli překročit hranice a měli eh, volnou digitální zónu pro podniky kdy by eh, existoval určitý rámec pro experimentování, aby se mohly tyto inovace rozvíjet. Děkuji, děkuji. A mám ještě také sama jednu malou otázku francouzsky. Za prvé, my jsme právě dostali eh, takovou zprávu, že Microsoft eh, detekoval kybernetické eh, útoky na Evropskou výzkumnou kybernetickou skupinu. Takže já se ptám, bylo by někdy možné my jako zákonodárci i uh, vůbec eh, držet krok s technologickým vývojem, protože ono se to vyvíjí tak rychle. Já mám pocit, že vždycky, eh, jak si jsme v závěsu a jenom řešíme, když se něco stane. A za druhé, jakožto komisařka za ty čtyři roky, co pro vás bylo nejsnažší a nejtěžší protože to je zajímavé vědět. A za druhé, kdybyste mohla změnit jednu věc ve spolupráci mezi našimi institucemi, tedy parlamentem a komisí, aby to lépe fungovalo. Co byste změnila? To jsou moje otázky. Donc, euh, je, je vous euh, passe la parole. Já vám předávám s tímto slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za otázky a také za eh, některé náměty, které jsou často kritické, ale já to vnímám pozitivně, protože to je užitečné pro diskuzi. Za prvé ochrana dítěte, dětí. To mě také hodně leží na srdci. Na jedné straně máme legislativní iniciativy a i teď eh, zvažujeme, jaké jsou legislativní možnosti, to asi bude spíš pro příští komisi už. Internet for You, to je vynikající kampaň, kterou jsme zahájili v roce 2018 a bude pokračovat i teď, protože eh, v Evropě eh, jsme mm, vlastně tímto zasáhli více než 30 milionů Evropanů přes školy a to by měla být naše priorita. Pozor, když hovoříme o ochraně dítěte online, tak je třeba od samého počátku tam i zapojit učitele a rodiče. To je takový trojuhelník, protože dnes děti, i když, já připomínám, že jeden uživatel z tří na internetu je dítě, ale více než polovina našich mladých do věku 16 let jednou týdně narazili na hrozbu přes internet. Problém je, že o tom nemluví, nemluví o tom s rodiči ani s učiteli. Takže dnes je důležité, mm, abychom měli osvětové kampaně. Konkrétní příklad, naše platforma Better Internet for Kids, více než 18 tisíc eh, článků, publikací zdarma, které, se stá, které si stáhly, jsou zdarma tedy adaptované učitelům či dětem. A potom máme i okruh našich ambasadorů, ambasadorek na internetu. Nejaktivnější je paní Koraca Bild na internetu v tomto, co se mně líbí, že to nejsou pouze politici, političky, kteří jsou těmito ambasadory, ambasadork, ambasadorkami, ale jsou to další osobnosti, sportovci, spisovatelé a zároveň naše aliance pro ochranu dětí online. To je, tu jsme vytvořili před rokem a půl. Já jsem požádala no, tým, aby zanalizovali, co se nám podařilo a co ne. Je evidentní, že skutečně je třeba, abychom to povyšli na vyšší evropskou úroveň, abychom si vyměňovali dobré zkušenosti a možná, aby parlament se více zapojil do činnosti této aliance, která se schází jednou za čtvrt roku. Máme, tam se zapojí velké platformy, já nevím, Google, Facebook, ale i menší eh, podniky a každý mm, se snaží přispět. Tady jde o to, abychom v Evropě postupovali systematicky. Potom sexual abuse sexuální zneužívání dětí, fotografie. Já skutečně lituji, že pořád se nám nepodařilo začít vyjednávat o e-privacy. Parlament udělal, co měl a čekáme na rozhodnutí členských států. Pokusit se tedy eh, zahájit vyjednávání. Ale tady budu velice bdělá. Nestrácíme naději, ještě Mm, teď jsme mm, na začátku března, se rumunské předsednictví opět pokusí a my budeme připraveni vzhledem k tomu, co se děje, tak já myslím, že to je více než nutnost. Všichni jsme hrdí na GDPR, ale nezapomeňme, že v GDPR jsou odstavce, kde je jasný odkaz na e-privacy. A pokud budeme pokračovat se stávající směrnicí, tak za dva roky se ocitneme v situaci, která bude problematická kromě otázky důvěrnosti komunikací. To je také teď větší a větší problém. Jenom za, uzavřela otázkou eh, hazardních her a závislosti na hazardu. To je také důležité, eh, jak chránit děti a nezletilé osoby, protože teď jsou podniky, které eh, vědí, že musí eh, už při konstrukci toho produktu, při koncepci toho produktu, který dává potom online, že musí vzít do úvahy ochranu dítěte. E, a vím, že ale ještě to není rozšířené, takže to bude téma pro jednání s aliancí. Teď máme 40 podniků v té alianci a doufám, že další přistoupí k této alianci. A, a mám tady ale máme ještě hodně práce před sebou teroristický obsah, já vím, včetně ty různé vím, že jste o tom diskutovali v IMKU, dnes máme návrh o nelegálnímu obsahu a eh, jasně to je definováno v našem zákoně a nelegální obsah, teroristický obsah eh, či zneužívání dětí nebo Eh, nebo mm, projevy nenávisti a to nemá přece místo v naší společnosti mm, s našimi hodnotami. A komise, po té, co bude tady sledovat eh, vývoj vašich diskuzí a doufejme, že, se nalez, že nalezneme kompromis, který bude přijatelný. Mm, to, co chceme, jasné. Dnes chceme předložit legislativní návrh k tomu, abychom jasně tímto deklarovali, že tyto jevy nemají v naší společnosti místo. A kromě toho víme, že díky sociálním sítím a platformám, tak právě ten dopad je větší teď hned od prvních hodin. Paní Šeldemoze, děkuji ještě jednou za veškerá úsilí, za veškeré úsilí. Vy jste to řekla, já souhlasím. To je první krůček, to není konec. A jakožto komisařka, já jsem byla velice citlivá na argumentaci parlamentu. Víme, jaké jsou ty body, kudy bychom se měli ubírat a doufám, že příští komise to udělá, protože otázky, které vznesl parlament, se eh, týkají celé společnosti i ekonomiky. Vy jste zmínila důležitou otázku, je přístup k údajům, k databázím. To je nevyhnutelné. Jenom takový dva příklady, které já jsem zažila. Na jedné straně my jsme předložili eh, novelu směrnice PSI a v podstatě to mm, byla taková ale odlehčená novela, protože teď máme mm, úžasné údaje, které nelze používat, využívat, členské státy jsou k tomu laxní ne všechny členské státy jsou dobře připraveny, stejně připraveny, aby zajistili ten přístup k datům. A my jsme tedy iniciovali tento proces, ale členské státy jsou k tomu zatím laxní, ale vzhledem k realitě, tak budeme muset se tímto více zabývat. Andreas Schwab, ty nerovnováhy které existují, s tím souhlasím a právě proto jsme se pokusili a vyvinuli jsme to významné úsilí. Připomínám, že rozpočet v našem návrhu, tedy rozpočet, digitální rozpočet, tam se zvýšil o 98%, teď v kontextu Brexitu, nových priorit, tak já děkuji, za, děkuji eh, týmu, svému týmu i za podporu Evropy, za podporu Evropského parlamentu pro eh, tento digitální program, včetně umělé inteligence. Tady investujeme desetkrát méně než USA, třicetkrát méně než Čína. A do roku 2020, to, co jsme předložili, to je miliarda půl euro na umělou inteligenci s myšlenkou 20 miliard investic veřejných a soukromých, ale my chceme mít miliardu na rok na další období do roku 2007. Tady jsme pozadu, protože v té strategii hovoříme o nutnosti investic, ale především musíme také pracovat na etických otázkách, protože teď musíme jednat, když se srovnáme s jinými eh, částmi světa, tak tady my, má, my jsme před nimi pokud jde o etické guidelines, tak v Evropě s etikou jsme před nimi. Takže my máme eh, skupinu expertů, kteří předložili návrh. Ten byl předložen k veřejnému eh, připomínkovému řízení a my jsme dostali více než 500 příspěvků, připomínek, co jsem spokojená, ukazuje, jak je to zajímavé a chceme předložit finální verzi v dubnu. Víme, že OECD také připravuje Eh, podobný dokument. Víme, že G20, Japonsko, řeklo také, že to bude jedna z priorit Japonska, takže chceme, aby i Evropa, chceme, aby Evropa zde byla lídrem. Eh, eh, pokud jde o regulaci, víte, že na to jsem citlivá a Imko také souhlasí, je třeba postupovat opatrně, abychom nezastavili tu obrovskou možnost inovací, protože to by mohlo postihnout naše vlastní podniky, ale na druhé straně nesmíme váhat přijmout pravidla, která třeba na první pohled se nebudou jevit úplně moderní, ale která budou všichni akceptovat jako standard, normu. GDPR to je hezký standard. Pamatujete si na diskusi před dvěma, třemi lety a teď vidíme, že to je nutné pro naše občany, aby měli důvěru v digitální transformaci, protože bez eh, této transformace se to nepodaří, bez této důvěry se transformace nepodaří. Roztříštěnost národních trhů. Ano, přesně, o to nám jde. Vytváříme základy digitálního trhu, chceme napravit toto roztříštěnost a chceme mm, využít potenciál digitálního trhu. Přece to se týká 500 milionů lidí ale členské státy nejsou všechny na stejné úrovni příprav, připravenosti a e, pokud jde o umělou inteligenci, tady již my máme vlastní strategii, máme akční plán. To bude takový dobrý test, e, vlastně tím o to otestujeme. Do roku 2019 začneme tuto práci a již e, i se uvolnily finance a teď v příštích měsících uvidíme, zdali to bude mít podporu, vypadá to, že ano. Potom startupy ve zdravotnictví. Tady jsem na to citlivá, tady by mohlo dojít k velké roztříštěnosti. Jenom připomenu toto. První významný krok jsme učinili tímto směrem, že, protože před dvěma týdny poprvé vlastně jsme předložili doporučení, který se týká stejného formátu spisu jak chceme mít interoperabilitu ve zdravotnictví a digitální zdravotnický trh, když každý členský stát bude mít vlastní formu těch spisů, zdravotnických spisů. Takže mm, když třeba budou mm, provádět jiné testy, které e, neukáží, že ten člověk má stejnou alergii jako testy jinde. Takže Škoda, je to pouze doporučení. Uvidíme, do jaké míry členské státy to vezmou do úvahy, ale tady to musíme zrychlit. Co mě naplňuje odvahou, je, že minulý tý, eh, my jsme tedy potvrdili ten lidský genom, eh, tento návrh, a když budeme když vytvoříme databázi mm, s milionem eh, genomů, tak to bude dobrý základ pro naše vědce. A zde máme podporu členských států. A kromě EU si myslím, že já jsem částečně odpověděla. To je proces. Máme příklady z GDPR jiný a s Japonskem a free flow of data. Eh, ano, my jsme vyslali jasný signál Japonsku, ale ne všichni mezinárodní partneři je, eh, reagují stejně. Čas od času EU musí mít odvahu a navrhnout nejenom legislativní opatření, ale i etické guidelines, etické doporučení, aby byla lídrem v této oblasti. Ne vždycky ostatní následují hned, ale pokud to neskusíme, tak to, ne, tak eh, to nepůjde. Paní Redo, omlouvám se za to, co bylo zveřejněno, já jsem o tom nevěděla. To ne, nebylo z mé kanceláře, nejsem si, nebyla jsem si vědomá tomu, že se to zveřejní. Copyright, tam eh, bylo šest trialogů, já jsem se zúčastnila pěti. Od samého počátku jsem si velice cenila toho, že i když jsme vedli velice eh, vášnivé diskuze, jak jste řekla, tak vždycky vzájemné úctě, což charakterizovalo náš trialog. Právě ta konstruktivní atmosféra, to, že jsme byli schopni si naslouchat. Eh, a mm, takže i my jsme měli velice jasno, pokud jde o eh, eh, ten hlavní eh, message, to znamená zachovat individuální svobody na internetu a jsme vytvořili dobrý signál pro naše tvůrce, data mining. Víte, že to, byl tém, že to bylo téma od samého začátku a nyní situace je, jaká je, opakuji. Prostě to jsou všechno výmluvy a co pro mě je důležité, je eh, zachovat eh, tuto atmosféru důvěry a vést diskuzi, která někdy je vášnivá, ale to je součást demokracie, jak víte. Já bych ráda, aby právě v této atmosféře i proběhl poslední týden a hlasování v parlamentu zítra na Koreperu. Také byl vyslán signál a já velice si cením faktu, že každý eh, v podstatě předkládá své argumenty, má své přesvědčení, ale neměli bychom překročit určitý limit. My jako instituce musíme ukázat příklad. Merci beaucoup, euh, Madame la Commissaire, euh, pour être venue. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Proud of, uh... Já myslím, že můžeme být hrdí na to, co jsme vykonali. Vy jste hovořila o 28 iniciativách, které bychom měli podniknout. Zbývají tedy ještě dvě. To je skvělé, můžete počítat s podporou našeho výboru. My se snažíme udělat, co je v našich silách, abychom toho vykonali co nejvíce ještě v tomto volebním období a přeji vám hodně zdaru. Okay, uh, we can uh, start. Tak, teď můžeme začít s posledním bodem, což je rozprava o pozměňovacích návrzích a kompromisech ke zprávě prevence šíření teroristického obsahu na internetu. Zpravodajkou je Julia Reda, takže nyní má slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Jsme pod poměrně silným časovým tlakem u tohoto stanoviska, ale všichni se shodneme na tom, že je velice důležité, aby výbor IMCO se vložil do této problematiky která je důležitá pro bránění našich kompetencí ve směrnici e-commerce a v horizontálním nařízení o, eh, poskyt, o hostingových službách na internetu. Pracovali jsme velice tvrdě, na tento týden na kompromisech. U mnoha bodů si myslím, že se blížíme k konsenzu mezi stínovými zpravodaji a proto bych chtěla poděkovat jim všem i jejich týmům za práci, kterou do toho vložili. Je tu několik důležitých nedořešených otázek. Náš výbor by měl neustále pamatovat na dopad opatření, eh, které se snažíme prosadit na základní práva. A tady bych chtěla vás všechny upozornit na názor Agentury pro lidská práva, na téma eh, nařízení o terorismu. Bylo to minulý týden a je tam několik velice důležitých doporučení, co se týče rozsahu působnosti návrhu a toho, jak co nejlépe chránit základní práva. Ta tři nejdůležitější konkrétní doporučení agentury FRA Eh, zní, že pokud jde o příkazy k odstranění obsahu, měli by poskytovatelé mít 24 hodin na to, aby zareagovali. Pak je tu otázka proaktivních opatření, ta je patrně politicky nejcitlivější, tedy využívání upload filtru. Tady FRA doporučuje úplné smazání tohoto ustanovení. Kromě toho FRA upozorňuje na to, že je nesmírně důležité aby existoval nezávislý soudní dohled ještě předtím, než bude příkaz k odstranění obsahu vykonán. Já naprosto souhlasím s těmito doporučeními, ale snažili jsme se najít co nejpřijatelnější kompromis pro všechny. Pokud jde o časový harmonogram, snažíme se o odstupňovaný přístup, abychom nezacházeli s poskytovateli se všemi stejně, ale abychom brali ohled na jejich velikost a také na to, jestli už dostali příkazy k odstranění obsahu v minulosti. Podle mého názoru je důležité zhodnotit skutečné riziko, které, kterým čelí obs- poskytovatelé obsahu. Komise provedla výzkum, který je součástí posouzení dopadu a ten konstatuje, že zhruba 1% poskytovatelů, které, kteří spadají pod toto nařízení, mělo někdy na svých stránkách teroristický obsah. A myslím si, že toto riziko je třeba zohlednit. 99% eh, poskytovatelů nemělo nikdy teroristický obsah a od těch nemůžeme očekávat, že budou neustále monitorovat eh, svůj obsah eh, kvůli příkazu k odstranění, protože ten příkaz k odstranění pravděpodobně nepřijde. Kompromisní návrh se to tedy snaží zohlednit a nastavuje rozdílné zacházení s poskytovateli na základě toho, jestli je dostatečně velký na to, aby se dalo očekávat, že bude reagovat rychle na příkaz k odstranění, ale také eh, podle toho, jak eh, je velké riziko pro něj individuálně. Pokud jde o rychlou reakci na příkaz k odstranění a pokud jde o to smazání obsahu, na které úřady upozorni, upozornili, tak pokud poskytovatel není ten, kdo rozhoduje o tom, zda je obsah legální nebo ne, to by opravdu neměl být poskytovatel, to by měly být úřady, pak je nesmírně nutný soudní dohled. Agentura pro lidská práva říká, že by k tomu mělo dojít ještě předtím, než je příkaz vykonán. A já si myslím, že při nejmenším je potřeba eh, zkontrolovat fakta. Už tím jsme trošku na hraně, ale je to nutné. Jestliže přijde od příslušného orgánu příkaz k odstranění a ten orgán není soud, tak je potřeba při nejmenším eh, zkontrolovat, jestli ten dotyčný obsah byl opravdu ilegální. U proaktivních opatření musíme být nesmírně opatrní. Teď se vede velice kontroverzní debata o uploadových filtrech ve směrnici o copyrightu, kde i náš výbor se velmi angažuje a zasazuje se proti. Musíme říkat jasně, že buď chceme regulovat existující opatření, která platformy používají dobrovolně, tím, že vytvoříme záruku základních práv ale podle listiny základních práv a také podle směrnice e-commerce je naprosto jasné, že filtrovací opatření nemohou být poskytovateli nikdy vnuceny. To by bylo porušení článku 15 směrnice e-commerce a také by to bylo porušení listiny základních práv podle judikatury Evropského soudního dvora takže se snažíme soustředit na další eh, přiměřená opatření, která by mohl eh, poskytovatelský server učinit, jako je například možnost eh, dát, dát možnost uživatelům hlásit podezřelý obsah, ale pokud by tato opatření měla být povinná, tak musí být jasně povinná, tak musí být jasně stanoveno, že upload filtr mezi nimi nebude. To je naprosto zásadní. To jsou tedy ty nejtěžší a částečně nedořešené otázky, které se budeme snažit dokončit v průběhu nejbližších dnů. Pak jsou tu další články, jako je transparentnost, podávání zpráv a celý zbytek nařízení. Tam jsme učinili významný pokrok. Jsou tam ještě nedořešené otázky ohledně sankcí. Tam je potřeba najít rovnováhu mezi tím, abychom nepodporovali forum shopping, ale na druhé straně, abychom se postarali o to, že ty sankce budou přiměřené a že budou používány skutečně pouze v případě, kdy poskytovatel systematicky nesplní povinnosti a nejenom v, jedno, v jednorázovém případě, kdy jenom nedošlo ke splnění časového termínu. Chtěla bych tedy vyzvat stínové zpravodaje, aby pokračovali v tvrdé práci v nejbližších dnech, protože hlasovat o stanovisku budeme za dva týdny. Naším cílem je tedy dokončit kompromisy v pondělí a já si myslím, že jsme na dobré cestě a že se nám to povede. Musíme dát pozor, abychom chránili základní práva občanů a aby jakékoliv povinnosti, které uložíme firmám, byly úměrné existujícím rizikům. Děkuji moc krát. Teď mají slovo stínový zpravodajové za EPP Eva Majdel, ale místo ní si vezme slovo Anna Maria Koraca Bild. Děkuji, Eva se omlouvá a požádala mě, abych přečetla její text, takže to teď budou Evina slova. Kolegové, děkuji za práci. Vzhledem k časovému tlaku, pod kterým jsme, myslím si, že se blížíme ke kompromisu a jsem ráda, že rozsah působení nařízení zůstává téměř nedotčený. Musíme vyjasnit text komise, protože poskytovatelé cloudu nesmějí být zahrnuti. Na druhou stranu eh, jsou příliš vysoká rizika, která by plynula ze zavedení výjimek pro malé aktéry. Ale eh, přístup, který zaujímáme, tedy eh, to, že jim dáme delší dobu na reakci na soudní příkaz, to je dobře. Budeme toto téma ještě dále rozvádět na poslední schůzi stínových zpravodajů dnes odpoledne. Jsem ráda, že tam zůstala specifická opatření, která musí podniknout poskytovatel, aby zabránil opětovnému nahrání teroristického obsahu a že tato, nařízení, tato opatření budou povinná. Data ukazují, že pachatelé se přesouvají na menší platformy, takže je velice důležité, chceme-li chránit společnost, aby se podle toho všichni zařídili a každý poskytovatel mu musí mít možnost vytvořit vytvořit opatření, která by bránila výskytu teroristického obsahu. Pokud jde o příkazy k odstranění, tak celkový záměr kompromisu je dobrý. Nedořešenou otázkou je zatím ještě přeshraniční spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a poskytovateli eh, hostingových služeb. Pro EPP je důležité, aby příslušné orgány členských států mohly přímo vydat příkaz k odstranění poskytovateli eh, hostingové služby bez ohledu na to, ve které zemi je poskytovatel registrovan. EPP přišla s myšlenkou seznamu, který by byl k dispozici poskytovatelům, aby mohli si ověřit, že ten, soudní, že ten příkaz k odstranění přichází z úřadu, který je k tomu kompetentní. Kromě toho je třeba informovat o odstraňovacím příkazu a já se o tom zmíním ještě odpoledne na schůzi stínových zpravodajů. Pracujeme ještě s Martinou na eh, přesnějších formulacích. A pokud jde o e-commerce, tak chceme ponechat tento text ve stanovisku, ale musíme si uvědomovat, že tato legislativa patrně projde revizí v příštím mandátu. Chtěla bych poděkovat sekretariátu za pomoc a tolik tedy Eva Majdel, zpravodajka za EPP. Děkuji za SAD, Lucy Anderson. Děkuji, já souhlasím se spravodajkou, že tohle je nesmírně důležitá zpráva a děkuji všem, kteří se účastnili za práci. Souhlasím s tím, že zásadní je respektovat základní práva. A jsem velice ráda, že byl začleněn pozměňovací návrh 115 od naší frakce a posílený odkaz na eh, ochranu smluv v prvním kompromisu. Nicméně myslím si, že bychom měli mít celá jasno v tom, že tohle je prioritní bezpečnostní otázka a že se to tak přímo netýká diskuzí o autorském právu, protože tady jsou ve hře veřejné zájmy a ta rovnováha je jiná, je jinde. Souhlasím s tím, že musíme respektovat směrnici e-commerce a říct to, takže souhlasím i s komentářem EPP. Ale myslím si, že si musíme dát pozor na to, jak to udělat. Přesně proto, že eh, to brzy projde revizí. Je to tedy otázka, na kterou se budeme muset ještě podívat. A pokud jde o ty další body, tak eh, přeshraniční spolupráce u té se snažíme vlastně o kompromis, který by spojil článek 4 s novým článkem 4a. Podle mého názoru je potřeba vytvořit správnou rovnováhu a kloníme se spíš k pozici EPP v této záležitosti, přestože si myslím, že vznikne kompromis, který nějakým způsobem vyřeší vzájemné fungování těchto dvou článků. A pokud jde o eh, časové lhuty, domníváme se, že si musíme dát velký pozor, protože Zejména malé platformy jsou cílem teroristického obsahu. A pokud budeme mít e, rozdílný přístup podle velikosti platformy, budeme muset postupovat s nejvyšší opatrností. A podle mého názoru by měly existovat fixně stanovené lhuty a nikoli říci bez zbytečného odkladu nebo co nejdříve protože si musíme uvědomit, s jakým tématem, s jakým obsahem tu máme tu čest. A tady je rozhodně potřeba vytvořit kompromis. To jsou tedy mé klíčové poznámky a těším se na dnešní schůzi stínových zpravodajů a pevně věřím, že se nám podaří přijít s řešením, které by vyhovovalo všem. Děkuji a za ECR Dan Dalton, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a i já děkuji zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za velice rychlou práci. Rychlou a kvalitní práci což je v příkrém eh, kontrastu s některými jinými výbory, vzhledem k tomu, že jsme na toto dostali velice málo času, parlament jako celek. Všichni podporujeme cíle návrhu, což je prevence šíření teroristického obsahu a zvýšení efektivity odstraňování tohoto obsahu z online prostoru, ale souhlasíme i s tím, že v mnoha oblastech lze návrh komise eh, vylepšit a mnohem více zefektivnit a zacílit. Abychom se především vyhnuli zavedení povinnosti zadními vrátky povinnosti všeobecného monitoringu. Je to trošku podobné směrnici o copyrightu, co do dopadu. Jsou tyto návrhy velice podobné, ale velký rozdíl je samozřejmě v tom, že teroristického obsahu je eh, na netu mnohem méně než obsahu podléhajícího autorskému právu. Teroristický obsah tvoří jenom velice malou část internetu, ale samozřejmě je mnohem nebezpečnější, pokud tam zůstane. Takže podivné, eh, podobné to je, ale zároveň je to značně odlišné. Pokud jde o rozsah působnosti, vítám vyloučení cloudů. To je, myslím si, správné vzhledem k jejich technické neschopnosti odstraňovat konkrétní obsah a abychom se také vyhnuli situacím, kdy úřady půjdou rovnou po cloudech místo, aby se rozhodovali o tom, kdo je nejlépe umístěn, aby mohl obsah odstranit. Podle mě Největším problémem je tady definice teroristického obsahu. Protože už definici máme ve směrnici o terorismu, myslím si, že není správné, abychom tuto otázku znovu otvírali. Vítám tedy to, že zpravodajka se drží směrnice o terorismu. Pokud jde o e, příkazy k odstranění, tak já nepodporuji omezit to pouze na Europol a vítám případné změny v kompromisu 5, aby příslušné orgány mohly vydávat příkazy ale je potřeba zdůraznit dobrovolnost toho odstranění. Pokud je o články 4 a 4a, tak to se zase týká příkazu k odstranění a přeshraniční spolupráce. A to platí i pro nový odstavec 3a v článku 5. Nejsem přesvědčen o tom, že omezit kompetenci vydat příkaz odstranění pouze pro členský stát, kde je poskytovatel registrován, to si nemyslím, že je dobrý nápad, ale chápu ten záměr. Je potřeba, aby byly chráněni poskytovatelé před příkazy z jiných států, ale v praxi to bude vést k velké zátěži na jeden nebo dva členské státy, kde sídlí významné množství eh, poskytovatelů. Tím se nebude sdílet zátěž eh, napříč orgány všech členských států, tak jak si toto nařízení původně představovalo. Pokud jde o článek 4 a otázku časových limitů, tak eh, tady se kloníme spíše k pozici, minimální doby 10 hodin na splnění příkazu. Diskutuje se také Spravodajka navrhuje limit jednoho dne v případě prvního eh, příkazu k odstranění, který poskytovatel obdrží. Pro mě je to velice problematická rovnováha. Jakákoliv povinnost musí být únosná, zejména pro malé podniky, to je, myslím si, jasné. Limit jedné hodiny rozhodně únosný není pro malé podniky je taky jasné, že ten obsah musí zmizet co nejrychleji, jakmile k němu byl vydán příkaz. Zejména pokud jsou tam eh, videa, která vyzývají k okamžitým útokům, což už se stalo. Je tady tedy potřeba najít rovnováhu, což je poměrně těžké, pokud se soustředíme pouze na časový limit v řádu hodin. Protože ten problém je všude stejný. Alternativou by bylo stanovit různé termíny. To by ale vyžadovalo, aby eh, úřad, který vydává příkaz, komunikoval s eh, poskytovatelem, aby ten příkaz zkrátka nepřišel z ničeho nic, nečekaně jako blesk čistého nebe a firma musela najednou do pár hodin zareagovat. To je to největší nebezpečí. Já k tomu píšu zprávu v Libe a jsem samozřejmě otevřený všem nápadům. Pokud jde o článek 6, zda mají to proaktivní nebo specifická opatření, mně ten název je celkem jedno. Rád bych, kdyby tam bylo slovo May, ale vidím, že většina je pro Shell respektujeme svobodu projevu a základní práva, souhlasím s vyloučením upload filtru a konečně pokud jde o sankce, tak já nejsem pro minimální úroveň sankcí, navzdory tomu dodatku, že by to bylo pouze v případě systematického porušování. Potřebujeme flexibilní systém sankcí, který by zohledňoval polehčující okolnosti a nemyslím si, že minimum 2% tento účel plní. A taky si myslím, že eh, bychom eh, tím eh, tlačili firmy k nadměrnému odstraňování obsahu, protože v rámci předběžné opatrnosti by firmy raději odstraňovaly nejasné obsahy. Vznikla by taková šedá zóna a tam bychom měli problém se základními právy. Takže těch otázek je ještě hodně, ale přesto jsme urazili velký kus cesty a já doufám, že dnes odpoledne i v nejbližších dnech ten text dotáhneme do konce. Děkuji kolegové a těším se na další práci. Děkuji mnohokrát a nyní bych chtěla dát slovo panu Slimovičovi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit ke svým kolegům a poblahopřát paní Redě i ostatním stínovým zpravodajům za tu tvrdou práci, která byla zpět s touto zprávou. Je třeba usilovat o vyvážení legislativy, aby nám to umožnilo potlačovat teroristický obsah online a i s jinou legislativou, abychom neporušovali základní lidská práva. Takže je třeba usilovat o tuto vyváženost v různých článcích. Z mého pohledu je nutné zajistit, aby tento typ legislativy nebyl ve střetu se základními právy. Je třeba zvolit eh, opatrný přístup, zejména pokud jde o proaktivní opatření. Pro nás jsou komplikovaná proaktivní opatření, jsou v rozporu eh, s švédskou ústavou a našimi předpisy také umožňují využívat eh, různé nástroje a lidé mají na to různé náhledy. My potřebujeme to ustanovení s výrazem mej nešel, obdobně jako tom hovořil kolega Dalton. Takže to by mohl být dobrý základ, když propojíme tyto nástroje se silnou pojistkou, pro základní práva, aby nebylo možné zneužívat tento systém. Já bych chtěl odkázat na zákony členských států, ne prostřednictvím smlouvy, jak je to v současnosti. Je, je to náš přístup, můžeme s ním žít, ale věřte mi nebo ne, mnohem méně se tedy mění švédské zákony než smlouvy Evropské unie. Takže eh, toto propojení, toto současné řešení eh, nám vyhovuje. A dále, tedy když byl odstraněn obsah, podniky mohou protestovat proti tomuto opatření v domovském státě. Já chápu, že jsou některé skupiny, které si řeknou, že je možné tento příkaz eh, zaslat kdykoliv v nejrůznějších jazycích. I to má určité odůvodnění. A najednou, když dostaneme sedm eh, příkazů k odstranění ze sedmi zemí a já bych měl odpovídat ve všech jazycích, to by prostě bylo nemožné. Musíme nalézt zlatou střední cestu protože jinak by to vedlo jenom ke eh, zmatku a bránilo by to v implementaci tohoto nařízení. Jistě má to být eh, rychlý systém, můžeme eh, žít s různými časovými lhůtami pro odstranění, to umožní těm malým a středně velkým společnostem trochu času když budeme pracovat s různými návrhy, to můžeme akceptovat. To není červená linie pro naši politickou skupinu. Jinak bychom ztráceli hodně času, kdybychom e, zkoumali otázku, e, jaká je správná časová lhůta pro které společnosti, takže to můžeme nechat, i když tady bude návrh, že malá společnost musí velice rychle zareagovat, protože je to extrémně nebezpečné. I s tím můžeme žít, ale určitě najdeme nějaký kompromis. Také je nutné zajistit, aby členské státy obdrží ten akt notifikace, aby na to mohli zareagovat a to zase vytváří určité lhůty. Když eh, dostanete notifikaci a máte zareagovat, tak někdo tedy potřebuje vědět, že jste zareagovali a má tu být nějaká lhůta eh, pro reakci, co se děje. Takže ať už je to kdokoliv, kdo poslal tu notifikaci, tak eh, je třeba odpovědět. Je třeba, eh, abychom to dále sledovali. Vzali jsme v potaz eh, vaši notifikaci, ale není to rozumné pro naši zemi, ale já to prostě musím vědět, protože jinak by to dotyčný poslal znovu a to by to zase vnášelo zmatek do systému a nakonec je důležité, abychom se dohodli na případech nesouhlasu. Tady potřebujeme jasná pravidla, možná do toho zapojit i Europol. Mohli bychom akceptovat i jiné zúčastněné strany, ale v každém případě je třeba naprosto jasně definovat, kdo o tom bude rozhodovat a jak o tom bude rozhodovat. A nakonec bych chtěl zdůraznit, že potřebujeme tedy jasnou definici poskytovatele hostingových služeb. Tady se hodně diskutovalo o různých definicích, ale já si myslím, že to je základ toho, všech definicí, když nebudeme eh, přesně vědět, kdo to je, tak to bude působit velké eh, problémy. Eh, hledáme tu správnou definici, kterou by mohli všichni akceptovat, ale to má, myslíme, mimořádný význam. Když bude tato eh, definice více v souladu s původním návrhem komise, tak myslím, že by to bylo dobré. Myslím, že eh, komise v tomto ohledu navrhla dobré a přesné definice, takže eh, bude třeba hledat nutné kompromisy, aby to mohli všichni akceptovat a já děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům. Děkuji mnohokrát. To je nesmírně důležitý dokument a já na něm pracuji i v rámci výboru Líbe. Děkuji za tu podporu, kterou nám poslala Eva Majdel. A nyní k otázce času e, pro odstranění. Já podpo- úplně nepodporuji ten návrh komise. Jedna hodina z hlediska detekce tady není žádný důvod, proč by to mělo být obtížnější pro malé a střední podniky nebo pro velké. Ten problém u malých podniků je ten, když to bude eh, mimo pracovní dobu, o víkendech, v noci, eh, protože by tam měl být někdo přítomen, když přijde příkaz k odstranění. Věřím, že společně najdeme dobrý kompromis, ale já bych tu dobu neprotahovala. A mohlo by to fungovat i o, o víkendech, když by šíření teroristického obsahu by mohlo být zajímavější u těch malých subjektů, takže jedna hodina pro odstranění a nic dalšího. Děkuji, pan Onlady s eh, Evropskou komisi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát vám všem, eh, paní zpravodajce, stínovým zpravodajům zpravodajům, že jste tak rychle pokročili při projednávání tohoto důležitého dokumentu a víte, že bychom ho chtěli uzavřít během tohoto legislativního období. Eh, dostali jsme se tam, což jsme chtěli eh, vyřešit na základě dobrovolného eh, přístupu. Bylo to koncipováno na toto období a během tohoto eh, legislativního období chceme zabývat skutečně tím teroristickým obsahem, který je k dispozici online a který vede k radikalizaci osob souhlasíme a s uspokojením sledujeme, že váš e, výbor velice dobře chápe ty výzvy a má i pochopení pro zásadní aspekty toho návrhu. Tento parlament, váš výbor i ostatní výbory přispěli ke značnému zlepšení tohoto textu. Zdůraznili jste některé důležité aspekty. Abych se zaměřil na pět nejdůležitějších témat, co se týče příkazu k odstraňování. Tady je čas nesmírně důležitý a musí to být naprosto jasné paní Korasa Bild to, myslím, velice dobře vysvětlila, že to pro zúčastněné strany není problémem. Na základě našich konzultací a diskuzí o tomto návrhu už jsme nevnímali, že by malí aktéři měli nějaké problémy s plněním těchto předpisů. Pro poskytovatele to je jasné. Jedna hodina je zásadní, pokud to má mít nějaký dopad. Vysvětlili jsme to a popsali v posuzování dopadu 70 procent dopadů eh, těchto šířených materiálů je právě do hodiny, proto jsme se rozhodli pro eh, tento čas. Přesto se to eh, přesto je tu ještě prostor pro zlepšení a já jsem také pro to, co říkal pan Danton, něco jako předběžné varování Měli bychom ještě další prostředek pro účinnou spolupráci s tou platformou, která má stáhnout daný obsah. A ještě další aspekt, o kterém jste hovořili, který se týká eh, jurisdikce, to je velice důležité. Někteří z vás to řekli. Nesmí to znamenat přílišnou zátěž pro eh, orgány v členských státech, které budou odpovědné za vydávání takovýchto příkazů. A je třeba, aby to bylo eh, v souladu s tím prostorem, který máme. Eh, některé prostředky schválil i váš parlament. Tady je vlastně uh, vzájemný souhlas mezi soudními orgány v EU a my se domníváme, že stejný systém, jako máme pro přístup k elektronickému důkazu by mohl velice dobře fungovat. A je zapotřebí, aby byla mezi různými orgány dobrá spolupráce. Mnohé členské státy budou mít omezené zdroje je třeba, aby orgány měly dostatečné kapacity pro sledování obsahu, takže v duchu solidarity by všichni měli přispět k zjišťování teroristického obsahu a vydávali ty příkazy k odstraňování, máme-li eh, fungovat efektivně a včas dál, další aspekt proaktivní opatření. Tady jsou roz, určité rozdíly oproti názoru pana Dantna, tady nevidíme nebezpečí, že by se zadními vrátky z toho eh, stala povinnost. Tady se to týká pouze teroristického obsahu a eh, tady to nemá být automatické filtrování veškerého obsahu platformy. Pokud by bylo nějaké změní v návrhu, které by to evokovalo, tak to musíme změnit, musíme to vysvětlit. Ale o čem my hovoříme? To je eh, závazek všech aktérů a eh, někteří to dělají a dosáhli již k značného úspěchu, až 90 odstranění obsahu na základě proaktivních opatření, ale oč usilujeme, aby e, zúčastněné strany vlastními prostředky přispěly k tomu, že se budou rozvíjet ty e, detekční nástroje a ty by neměly být definovány příliš e, restriktivně co by se mělo užívat, ale samozřejmě neočekáváme, že se bude provádět automatická filtrace veškerého obsahu. Máme také podporu pro to, o čem jste hovořili, abychom byli flexibilní, abychom neměli eh, povinně stanovená procenta a abychom se op opírali o posouzení těch, kteří budou rozhodovat o sankcích, aby oni posuzovali tu přiměřenost a závažnost eh, sankcí, které je třeba uplatňovat. A také velice poděk- chci poděkovat paní zpravodajce Redě za eh, ten eh, pozitivní náhled na hlášení, i když využijeme veškeré veškeré zdroje Europol, přesto toto bude hlavní nástroj, abychom ten teroristický materiál mohli identifikovat, takže tato hlášení musí zůstat v textu a potom ještě další eh, aspekty, něco jako check after, eh, jak od to navrhuje zpravodajka, to je také e, dobrý nápad, aby tady byla dynamická komunikace a posouzení, co e, nastalo eh, po té, co to bylo nahlášeno platformě. To jsou tedy všechny mé připomínky. Já vám velice děkuji za tu rychlost a angažovanost, jak se zabýváte tímto dokumentem. Děkuji a teď dávám slovo zpět Čulí Reda. Děkuji mnohokrát, děkuji všem stínovým zpravodajům za připomínky. Já jsem moc ráda, že je tady konsensus v tom eh, smyslu, že nechceme tímto nástrojem zájem měnit eh, směrnici o e-commerce. Eh, prostě to eh, napíšeme takto do návrhu, že na uplatňování směrnice o e-commerce to nemá žádný dopad a domnívám se, že je také velice důležité, pokud se bude tato legislativa v budoucnu revidovat, tak se tím bude zabývat náš výbor, takže eh, bychom eh, neměli zavdat podnět k budoucím diskuzím v našem stanovisku. Když slyším od komise, vysvětlení k upload filtrům, tak jsem znepokojena, protože v rámci judikatury Evropského soudního dvora filtrování stahování uživatelů eh, nebude předmětem obecného monitorování. Proč, když budete hledat jehlu v kupce sena, tak musíte celou tu kupku prohledat. Když budeme filtrovat nějaký eh, teroristický eh, obsah, tak bude nutný tedy to monitorování. A to rozhodl Evropský soudní dvůr. Myslím, že to je musíme akceptovat. A když se podíváme na eh, stávající do pro dobrovolná opatření jednotlivých eh, společností, nejenom tedy počet eh, úspěšného odstranění. Když máte takovýto upload filtr, který má 90 99% úspěšnost, ale eh, teroristický obsah je velice eh, eh, vzácný, tak tento filtr bude se dotýkat spíše právního obsahu. A myslím, že je to naprosto správné, pokud budou nějaká povinná specifická opatření, tak nemohou zahrnovat upload filtry. To je naprosto zásadní dále hlášení a příkazy k odstranění. Slyšela jsem všechny příspěvky, ale nevoláte po žádných hlavních změnách, takže se nám podařilo dosáhnout dohody, se kterou všichni mohou žít. Také je důležité, že dobrovolné aktivity společnosti by neměly vést k žádným negativním dopadům na tyto společnosti, kdo drží eh, tedy to hlášení, tak není odpovědný za ten obsah ale myslím, že to je v souladu s textem komise a to mě těší. K otázce těch hodin. Myslím, že se nám podařilo nalézt dobrý kompromis a nedomnívám se, že by otázka, co se stane v první hodině, po dí je opravdu e, e, otázka časového limitu. Paní Korasa Bild o tom hovořila. My hovoříme o časovém limitu po obdržení příkazu k odstranění, ne po okamžiku stažení, takže tady porovnáváme e, hrušky s jablkama. Opravdu, pokud malá společnost eh, obdrží příkaz k odstranění a eh, pokud to vydal nějaký soudní orgán, tak eh, to není třeba znovu kontrolovat, to může být velice rychlé, ale přesto se musí pustit do práce, pokud to bude eh, uprostřed noci, tak to nemohou zvládnout do jedné hodiny, musí být v práci, takže na to se musíme podívat. Všechny ty společnosti by měly uvádět povinné filtry, které to budou automaticky vypouštět tady tedy také nesouhlasíme. Myslím, že se blížíme dosažení kompromisu a měli bychom být schopni Eh, zachovat datum hlasování. Je tu ještě sice omezený počet otázek, které musíme řešit. Otázka přeshraničního působení. Není jasné, jestli eh, dospějeme ke kompromisu s eh, spolu s dokumentem o e, elektronickém důkazu je to velice komplikovaná otázka ohledně jurisdikce, subsidiarity a jsou tu oprávněné obavy, že tu je možnost e, si přímo vyžádat e, odstranění v druhé zemi, zejména provádění té definice teroristické jakého obsahu není všude stejná. Ve Španělsku a v Německu vedou orgány velkou bitvu o otázce, co se týče eh, katalánské nezávislosti a objevují se odlišné názory. Takže nakonec o tom eh, eh, musí rozhodnout soud té země, kde je poskytovatel hostingových služeb. Nejsem si tedy úplně jistá, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu. Budeme se snažit o tom diskutovat znovu dnes odpoledne, ale to bude možná velice obtížné odstranit rozdíly mezi jednotlivými skupiny. Jinak jsme na dobré cestě a budeme se snažit včas uzavřít diskuzi, abychom mohli za dva týdny hlasovat. Děkuji. Ano, budeme se snažit hlasovat 4. března. A tím se dostáváme k konci e, e, naší schůze. Příští se bude konat 4. března. Dovolte, abych vám všem poděkovala. Paní předsedkyně děkuje také tlumočníkům a přeji vám dobrou chuť.